So, meine... Takže, vážené dámy, vážení pánové, rád bych, abychom zajali se, se spožděním. Potřebovali jsme na včera trošku delší dobu, takže jsme museli eh, přesunout schůzku koordinátorů na dnešní ráno. To vedlo k tomuto spoždění, takže Občas tomu tak bývá. Dovolte, abych vám nejprve oznámil výsledky zasedání schůze koordinátoru. Navrhli jsme aby pro celou oblast nařízení k tématu eh, rozhodného práva majetkového v oblasti eh, manželsko-právních majetkových vztahů byla odpovědná kolegyně Wallis. Eh, druhá část se týká partnerství. Ne, omlouvám se, je to paní Time. Paní Time a pro ta dvě následující témata, která se týkají soudního dvora, to znamená rozšíření počtu soudů a změna statutu stanov, to dělá kolegyně Volis. Bod 5 kde se jedná o nařízení Rady o elektronických publikacích, to dělá kolega Ciobo. Poté přepracování Staff Regulation Evropské unie paní kolegyně Rod Berendt pro nařízení týkající se unijního patentu, to dělá kolega Rabka, jazykový režim, režim unijního patentu dělá kolega Baltazar, právní systém patentu dělá předseda, tedy já, imunity. Eh, eh, to dělá pan von Luigi de Magistris, eh, k tomu máme více věcí, protože část udělá kolega Werner Rabkaj a Severín, otázka eventuálně zbavení minuty, to podle rotačního principu bude dělat pan kolega z Perony. A e, potom se jedná o stanovisko v jednom případě, se to týká veřejného přístupu k dokumentům Evropské unie, to převezme paní Lichtenberger a potom e, čelení výzvám externím o aktivitám v oblasti plynařství kolegyně Revolis, myslím, a paní Lichtenbergerová. A pak máme poslední bod, návrh směrnice týkající se hypotečních úvěrů a to převezne pan Lechner. To je to, co jsem chtěl sdělit výboru. A nyní se dostáváme k našemu řádnému jednání a nejprve eh, Eh, bych dal slovo panu kolegovi Masivu Idalgovi, který bude hovořit o auditech. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěl jsem poděkovat stínovým zpravodajům za jejich zájem a práci, kterou mi pomohli eh, a sdílím s nimi samozřejmě názor, že audity jsou skutečně zásadní pro eh, důvěryhodnost a věrohodnost ekonomické a politické zprávy státu. Jsem si zajedno s mnoha kolegy, že je třeba zvýšit eh, eh, hospodářskou soutěž mezi auditními společnostmi a zajistit nezávislost jejich členů. Jedna z těchto nejpolemičtějších výsledků je rotace E, to je citlivá metoda, která přispívá k zaručení nezávislosti. Někteří poslanci to však odmítají. E, domnívám se, že by to posloužilo menším auditním společnostem. Pan předseda Lene e, vznesl E, návrh, kterého se, který podpořili také liberálové, týkající se e, zhrnutí nejrůznějších postojů, čili podporuji jeho návrh 49 a 50 a možná, že tady došlo k malé chybice v překladu, e, protože by se tam mělo něco přidat jako žádá komisi, aby uskutečnila analýzu dopadů pro eh, důsledky, které by měla rotace na malé a velké auditní společnosti, zejména co se týká eventuální roztříštěnosti trhu. Eh, to by zahrnulo také návrh pana Lene a jeho návrh 73 eh, by totiž jinak mohl být špatně vykládán. Když se podíváme eh, na tu rotaci, tak tam je povinné nabídkové řízení a já děkuji eh, těm eh, návrhům jako 110 paní Time, kde se vysvětluje, co se chápe pod otevřeným nabídkovým řízením a žádal bych paní poslankyni Tejn, aby se podívala na jemnější úpravu, tak jak to navrhuje pan Lene v návrhu 107, kde žádá minimálně dva auditory, kteří by nebyli členy těch velkých čtyř auditních firm. Další zásadní bod, o kterém jsem chtěl diskutovat, je zákon, zákaz doplňkových služeb. To je nezbytné pro zajištění nezávislosti auditora, protože Jde o to, aby auditní společnost skutečně mu nechtěla vrátit něco na základě doblňkových služeb. A rád bych také eh, navrhl malou změnu boda 14. Rád bych žádal komisi, aby se stavila seznam služeb či podmínek, za kterých by bylo zaručeno, aby byly kompatibilní aby se skutečně eh, vyčlenily ty nekompatibilní služby. Eh, a děkuji stínovým zpravodajům za většinu vynikajících pozměňovacích návrhů, které jsem přijal, ale jsou tady také body, které by mohly být nesprávně vyloženy, jako ku příkladu pozměňovací náho 24, povinnost auditora informovat svého nadřízeného. To je třeba zachovat ale mohli bychom to možná pozměnit, eh, že bychom tam dali poměrný význam velikosti podniku pro informovanost nadřízeného. A myslím si, eh, že eh, ten že by se tak zamezilo tomu povinnost informovat nařízeného u méně významných podniků. A mohlo by to být restriktivní, aby členové, že všichni členové výboru pro audit musí být auditory. A v bodě 41 eh, bychom také měli zapracovat, že informace o rizicích jí bude povinné, protože to může znamenat velké náklady pro podniky, zejména v období krize. Kromě toho souhlasím se stínovým zpravodajem, že všechno, co se týče eh, širší aplikace mezinárodních auditních norem, to znamená, eh, eh, mezinárodní standardy účetnictví eh, budou dodržovány. Chtěl jsem ještě jednou poděkovat za práci všech. Setkal jsem se s mnohými a Doufám, že společně s nimi dospějeme k dobré dohodě o kompromisních návrzích a doufám, že i komise, i výbor IMKO dospěje k podobným výsledkům. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Masipovi a nyní e, má slovo pan kolega Bodu. Prosím. Sugestiile pe care eu în calitate de... Děkuji, pane předsedo. Já mám několik návrhů eh, jako stínový zpravodaj eh, k této zprávě. Eh, chci říct, že to povinné rotování s tím nesouhlasím a rovněž nesouhlasím s odměňováním a jmenováním, které by bylo rozhodnuto třetí stranami, třetími stranami, protože to by do, všechno, do všeho vneslo velký zmatek a zvýšilo náklady na audit a je třeba myslet eh, na to, že auditem budou procházet nejen velké firmy, ale také malé a střední podniky. Rovněž musím říct, že nesouhlasím s tím systémem dvojího auditu ale tam, kde se jedná o nabídkové řízení pro jmenování auditorů, měli bychom to koncipovat šířeji. A rovněž se domnívám, že by bylo dobré eh, myslet na auditory i ve smlouvách s bankami. A je třeba tady věci také omezit, zvlášť u těch vnějších e, auditů. Pokud bychom takto nepostupovali, tak bychom do všeho zavedli ještě větší zmatení a e, to by sebou neslo kromě zvýšení nákladů také e, nižší kvalitu. Měli bychom také více podporovat účast malých a středních podniků a nehledět pouze na ty čtyři největší firmy v této oblasti. Vidím, že stanovisko hlavního předkladatele nakonec od mého se tolik neodklání. Děkuji, kolegyně Tajn. Já ich möchte mich... Já bych se chtěla omezit na ty sporné body. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Masipovi za to, že zpráva dopadla tak, jak dopadla, že je mm, natolik detailní a děkuji mu také za to, že u toho střídání, u té rotace že tam opravdu převzal kompromisní návrhy pana Léného a mě a nyní bych chtěla, ně, chtěla něco říct si k pozměňovací návrhu číslo 24 od pana Boduba ve smyslu pana Masipa, totiž, že prosím o to, abychom tento návrh zamítli, já ho podpořit nemohu. A tam jde o tu komunikaci eh, auditora s dohledovými úřady. To prostě musí být, jinak by stál auditor v neustálém konfliktu svědomí, co se týče jeho eh, povinnosti mlčení vůči zadavateli. Tuto problém problematiku jsme řešili v rámci finanční krize, nebo jsme ji čelili, protože tehdy auditoři nevěděli, zda se mají obrátit na dohledové úřady a nevěděli, do jaké míry s nimi mají spolupracovat. A Musíme tedy osvobodit auditory od tohoto konfliktu svědomí. Všichni auditoři mi říkali, že je nutné to upravit, nezbytně nutné. A myslím, že když se na tom shodnou všichni auditoři, by měli mít tu povinnost vůči eh, dohledovým orgánům, zejména dohledovým orgánům, který provádí dohled na banky, povinnost s nimi spolupracovat, tak si myslím, že bychom to takto tam měli zapracovat. Nikdo mi neřekl, že si přeje, aby to bylo na dobrovolném základě. V mnoha zemích je to již bez tak povinnost. Další problém spočívá v zákazu provádění neauditních služeb. V některých zemích, například v Německu, e, máme tam již e, zákonně dané striktní oddělování, ale nemáme tam zákaz. A proto je třeba striktně oddělovat mezi čistým oddělováním poradenských služeb a auditorských služeb a mezi zákazu vykonávání neauditních služeb. Ten zákaz jde příliš daleko. Já jsem tedy navrhla v rámci kompromismu, aby ten zákaz byl na nejvýš u systémově relevantních finančních institucí a to z toho důvodu, že ty stejně jsou eh, je tam prováděn audit dvakrát, takže pokud si myslím, že bychom tam měli vlastně tu, tento dvojí audit, tak by stejně to dopadlo tak, jak si přejeme. Dále se neustále opakovalo, že to střídání, to povinné střídání, ta rotace způsobuje zejména náklady samozřejmě, ty náklady tam jsou, ale u systémově relevantních finančních institutů ne. Nyní již vyplácejí opět bonusy, můžete hovořit o německých bankách, těm se jedná velice eh, vede velice dobře, takže si myslím, že ten argument nákladů prostě není závažný eh, u těch finančně relevantních eh, institucí. Co se týče ztráty kvality, i to není, myslím, relevantní. Musíme neustále zohledňovat okruh adresátů, kdo vlastně kdo je audit, eh, u koho je prováděn audit u středně malých, malých podniků či o velkých podniků, které jsou obchodované na burze. A dále je zde další eh, vlastně kategorie, to jsou ty systémově relevanční finanční instituce, to je zase jiný okruh adresátů a v Německu máme například podniky, které od eh, v doby svého vniku používají tu tež auditorskou firmu, takže část je to například 90 let, ještě je to tež, jako kdybychom měli téhož advokáta a notáře po několik generací. Oni tímto způsobem mají i mm, stejného auditora. Já to znám ze své vlastní advokátní kanceláře, kdy mandát, mandant často vůbec neví, co se děje v jeho vlastní firmě a já vlastně ty jeho podklady mám potom k dispozici. Takže zde je třeba jasně oddělovat. A dále bych chtěla říci, že tady byla ta myšlenka zavést povinné andity pro malé a středně velké podniky. Tato myšlenka vzešla zejména ze strany britských auditorů. Samozřejmě je jistě správné, aby měly eh, podniky správné učednictví a výkaznictví, ale myslím si, že je důležité zohlednit, že v jednotlivých zemích se k tomu přistupuje velice různě. Například úkoly eh, auditora ve Velké Británii u nás přebírá daňový poradce a já bych eh, nerada tady Aber ich denke, dass... Bych nechtěla zrušit daňového poradce v Německu tím, že ho prostě nahradíme auditorem. A další věc, eh, ten zákaz či to oddělování těch auditních služeb, pak to omezení růstu auditních firm, to je taky důležitá věc. Já si myslím, že zde zastávám jiný názor než pan Léne. I když tady budeme mít to omezení toho růstu a máme to v tom pozměňovacím návrhu jenom v oblasti auditních služeb, nejsem si zcela jistá. Myslím si, že zde když se podíváme na ty eh, auditní firmy, tak si myslím, že samozřejmě Středně velký podnik by si měl být středně velkou auditní firmu, velký podnik prostě velkou auditní firmu. A to, že auditní firmy jsou natolik veliké, tak to bohužel je zapříčiněno tím, že trh, ať jak ať se již podíváme na podniky či na finanční instituce, se neustále koncentruje. Máme zde velkou koncentraci na trhu. Když se podíváme na zprávy z USA, tak zde máme i nadále obrovský růst, obrovskou koncentraci. Podniky a finanční bankovní instituce jsou čím dál tím větší, zde je to správné, to je jiná otázka, ale prostě to tak je. Takže dokud zde budeme mít tyto obrovské finanční instituty a podniky, tak si myslím, do té doby nemůžeme jaksi uměle udržovat auditorské firmy pouze v malém měřítku. Nebo... Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem přivržencem zelené knihy. Jsem spokojený Jediná věc, jako se často stává v těchto otázkách, objevují se body. tak, jak se nám to stalo s patentem, Teď se nám to děje v této záležitosti. Body, kter, o kterých se v minulosti již hlasovalo a které byly dostatečně vysvětleny a objevují se znovu nyní a to již komentovali kolegové, eh, rotace auditorů, dodatečné služby mimo auditních služeb, to jsou všechno body, které už před čtyřmi lety byly vyjasněny. Logicky předpokládám, že události ve Francii a Itálii se prostě začaly hýbat různými věcemi a způsobily, že se znovu toto téma objevuje. A já bych chtěl, abychom nezobecňovali tímto způsobem protože auditní svět po určitých problémech, ke kterým došlo v minulosti a které jsme analyzovali před čtyřmi lety, myslím, že došlo k takovým opatřením, která byla realizována, že jsme dospěli k povinnému auditu a k dobrému fungování auditních společností. Avšak rád bych řekl, že zpráva, kterou předložil pan Masip, se mi líbí. Až na určitých bodech, kde, jak jsem řekl, se prostě opakují tyto body. Já zachovávám stejnou pozici, kterou jsem měl ve své době. Nic se nezměnilo. Naopak, zkušenost ukazuje, ku příkladu v případu rotace auditorů, Hmm. když se podíváme na zprávu z univerzity eh, italské, kde je povinná rotace každé čtyři roky a zkušenost této zprávy ukazuje, že povinná rotace způsobuje více škod. Eh, zvyšuje náklady a snižuje eh, enormně kvalitu auditu. Protože když se mění auditní společnost, ztrácí se mnoho informací a je třeba prostě eh, vysvětlovat mnoho a logika se ztrácí. Eh, také jsem předložil pozměňovací návrh o doplňkových službách auditních společností. Myslím si, že existuje nebo se rozvíjí legislativa, která vymezuje naprosto jasně eh, ty doplňkové služby, které může audit auditní firma poskytovat. Kromě toho pro auditní firmy veřejného zájmu existují mechanismy, které kontrolují toto riziko. A dodatečně auditní společnosti jsou předmětem nezávislého auditu ze strany regulátorů. E, také tady čelíme globálnímu obchodu e, s tím, že auditní společnosti musí dnes fungovat multidisciplinárně a to znamená, že musíme skutečně počítat s tím, v jakém prostředí operují, ve stále globálnějším prostředí a to je třeba zohlednit a myslím si, eh, že to je velká zasluha zprávy. A potom otázka auditora Eh, jako EPP, eh, pan předseda Lene i já, mnoho se nás shodne v tom, že je třeba eh, se snažit více podpořit to, aby více podniků se snažilo vytvářet třeba malé a středně velké auditní společnosti, aby se vymezilo takovým, dopl, takovým usp, ustanovením, která povin, dávají povinnost prostě svěřovat audit pouze těm Big Four, těm čtyřem velkým auditním společnostem eh, my bychom si přáli, aby tady existovala větší svoboda volby. Eh, a žádáme komisi, aby zrevidovala funkce výboru pro audit takovým způsobem, aby poslední rozhodnutí akcionářů týkající se jmenování akcionářů byla návrhem výboru pro audit. A tento návrh by měl také popisovat řízení, které proběhlo a důvody, které vedly k doporučení, k závěrečnému doporučení tohoto výboru. Naštěstí bych rád řekl, že v tomto případě mm, e, e, tady nemáme takový vnější tlak jako ten případ, který jsme měli v případě Parmalat, kdy se ukázalo, že auditní společnosti reagují, že tady došlo k větší kontrole a že se začíná vytvářet větší důvěra. A těchto já si myslím, že se to nekriminalizuje, eh, když se prostě když se diskutuje na internetu, to neznamená, že by se prostě dávala vina auditním společnostem. Já se domnívám, že toto, byla dobrá, že toto je dobrá cesta a myslím si, že otázky, eh, o kterých hovořila většina kolegů. Jsou tady ještě některé otázky, které vznášejí pochyby, abychom prostě se nevrátili k obecným záležitostem. Myslím si, že pozměňovací návrhy od pana předsedy Leného jsou eh, adekvátní a doufám, že se zblížíme co možná nejvíce v tomto případě. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Mm, myslím, že paní Time jednou větou přesně eh, se dotkla centrálního bodu této zelené knihy. Tato zelená kniha je adresována auditorům jako takovým, ale je třeba zřetelně vidět, že tady existují masivní rozdíly s ohledem na veřejný zájem. Naprosto sdílím váš názor že tam, kde se jedná o velké finanční společnosti, eh, které mají systémový význam, že to je skutečně existenční veřejný zájem, aby tady existovala jasná, přísná pravidla, aby bylo možno přesně přeskoumat, aby to, k čemu dochází, je skutečně správné. Důvod je jasný, nejedná se jenom o zájmy vlastníků, tady se jedná masivně o systémové zájmy, o zájmy daňových poplatníků. Zejména z naší zkušenosti ve finanční krizi jsme udělali eh, ten poznatek, že prostě se za to muselo zaplatit. A čili je tady obrovský zájem o tom, aby tady byla přísná pravidla a účinné kontroly. A stále máme také eh, velký veřejný zájem u podniků, které operují na burze. A je to u vkladatelů, kteří prostě investují na burze a e, kteří prostě chtějí vědět, jakým rizikům jsou vystaveni a proto mají zájem o velice přísná pravidla. A proto musíme rozlišovat. Hm, tyhle, e, tyhle pardon, dvě oblasti, to je úplně jiný pod, e, jiné prostředí. Malé a středně velké podniky, ty jsou často vedeny vlastníky, kteří jsou zároveň řediteli a tam svět vypadá úplně jinak a je také úplně normální, že podnik vlastně eh, stále kontroluje eh, své výsledky eh, daňové otázky a všechno ostatní. A proto si myslím, že i tady by kritéria měla vypadat jinak než u těch prvně jmenovaných. A myslím si, že by mělo smysl, kdybychom tady udělali jasné rozlišení. A domnívám se, že Evropská unie Eh, přijdeli s dalšími legislativními návrhy, protože vlastně v zelené knize se počítá s tím, že přijdou legislativní návrhy, tak bych si přál, aby tady existovalo jasné rozlišování mezi těmi velkými a malými, který, kteří mají rozdílné zájmy, protože operují v jiných prostředích. Ale to možná jako čistě obecnou poznámku. A teď dám slovo zpravodaji a pak se dostaneme k dalšímu bodu. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že souhlasíme-li všichni s tím a slova mého kolegy eh, López o tom svědčí. souhlasíme-li s zelenou knihou, domnívám se, že se nám všem jedná o to, abychom zblížili naše pozici, abychom vypracovali takový text, který eh, prostě eh, podněcuje pan komisař Barnier. A to se vy to se odráží nejenom v zelené knize, ale ve všech prostě prohlášeních Evropské unie, eh, že všechno kromě statutu quo, protože statut quo znamená podle studií, které udělali francouzští auditoři, a nejenom jeden auditor, ale skutečně tisíce zástupců francouzských auditorů naprosto jasně řekl, budeme-li pokračovat takhle, Jediné, co přinese budoucnost, je, že se ještě neuměrně zvýší rozdíl mezi nabídkou a poptávkou těch malých auditních společností a té velké čtyřky jako evropští legislativci a jako pokračovatelé onoho evropského ducha musíme bojovat proti monopolům a oligopolům a proto se musíme snažit vynaložit veškeré úsilí proto, abychom podpořili pana komisaře Barniera v cestě, kterou se ubírá. A myslím si, že jedinou, že to bude strašně důležité, abychom to učinili. A to znamená, eh, když se podíváme na návrh pana Leného, budeme se snažit nalézt takovou úpravu, eh, která eh, by znamenala, že ani aktivně, ani pasivně eh, vlastně se nedotkneme nebo nič, ničeho, co by otřáslo tím evropským duchem, který provází tento návrh. Doufám, že dospějeme k dobré dohodě. A proto mohu nabídnout 23. května tady text, eh, který eh, prostě sloučí ty návrhy, včetně tady kolega, kolegy, který zatím měl poměrně odlišný názor. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Myslím si, že tedy to odhlasujeme potom v květnu na té schůzi a pravděpodobně budeme mít kompromisní pozměňovací návrhy. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, je to bod číslo 18, to je Diana Wallis, alternativní řešení sporů. Slovo má paní zpravodajka. Uh, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Toto je skutečně taková úplně první výměna názorů e, k poslednímu sdělení komise, e, které se týká e, toho alternativního řešení sporů. A v tomto směru má náš výbor již za sebou řadu aktivit, protože je to téma, ve kterém jsme se zapojili už před velmi dávnou dobou, neboť eh, máme eh, dojem, že i tímto způsobem se dá našim občanům napříč Evropskou unii zajistit lepší přístup k právu. To, co máme teď před sebou, je takový konzultační materiál, eh, který ve svém názvu říká, že alternativní eh, řešení sporů by mohlo být využíváno eh, v obchodní, eh, při řešení sporů kolem obchodních transakcí. Takže to je navrh eh, v názvu, ovšem uvnitř je eh, materiál věnován výhradně eh, otázkám kolem práv spotřebitelů. A já musím říct, že s tím máme trochu problém, protože není úplně jasné, jakým způsobem toto jak tady rozhodneme, kdo se tímto bude zabývat v našem Evropském parlamentu. E, spotřebitelské záležitosti by se měly e, řešit ve výboru pro e, spotřebitele, ve výboru IMCO, zatímco horizontální témata kolem řešení sporů by patřily nám. My bychom se nepochybně v tomto ohledu měli angažovat, protože opravdu již velmi dlouhou dobu jsme svědky toho, že naši občané, evropští občané, mají Eh, mají problém s některými eh, těmito záležitosti, někte, záležitostmi. Některé eh, projekty, které vznikají třeba na úrovni generální ředitelství Sanko, nejsou konzultovány s dalšími generálními ředitelstvími a pak vznikají problémy. Myslím si, že by bylo dobré, když tady máme zástupce z DG Sanko, aby po té, co skončím, měli příležitost také sdělit své názory. Tato konzultace velice e, zapadá do toho, co nám řekla komisařka Reding v, minulým e, týdn, e, v minulém týdnu ohledně spravedlnosti justice pro růst, justice for growth. A <clears throat> toto je heslo, které bychom tady opravdu měli důrazně, důrazně aplikovat. Co se týče alternativního řešení sporů, tak spravedlnost ne vždy funguje pro spotřebitele, pro občany, ale ve, vaším vlastním, eh, ve vaší vlastní zprávě eh, ohledně eh, hromadného opravného prostředku Collective Redress se o tom rovněž hovoří. Takže já si myslím, že toto by spotřebitelům mohlo pomoci a my jsme vždy jasně dávali najevo, že chceme máme kolem tohoto obecnou diskuzi a e, šířej to koncipovat. Obdobně si myslíme, že alternativní řešení sporů by mohlo být také důležité u případů e, urážky, sporů kolem urážky na cti a e, v případech sporů kolem manželských smluv a rodinného práva obecně E, takže e, opravdu e, je toto nástroj, který je klíčový pro lepší fungování vnitřního trhu. Pak jsou tady horizontální otázky a další otázky, které se vztahují k alternativnímu řešení sporů a náš výbor by to chtěl komentovat. Například, co se týče těch procedurálních požadavků, Eh, určitých eh, ustanovení kolem alternativního řešení sporů ve eh, smlouvách, kde se řeší otázky důvěrnosti a dodržování principu důvěrnosti ze strany těch mediátorů. A toto jsou otázky, které my budeme znovu zkoumat, e, až se tedy bude řešit uplatňování směrnice o mediaci. Takže je dobré, abychom tady měli prostě obecný přehled, celkový přehled kolem těch procedurálních a dalších otázek a abychom taky dali najevo e, náš zájem na tom, aby se pohled komise na alternativní řešení sporů trochu rozšířil a prohloubil, eh, když tedy jde komisi o justici pro růst a z mého pohledu je eh, alternativní řešení sporů naprosto klíčovým stavebním kamenem eh, tohoto projektu, tohoto úmyslu dobrého přístupu k právu. Chtěla bych ovšem trochu poradit ze strany kolegů. By pro mě bylo užitečné, kdyby se kolegové a kolegyně vyjádřili ke vztahu této zprávy k našemu mandátu, k mandátu našeho výboru. Myslím, že toto by bylo velice zajímavé a také se těším na stanovisko komise. Frau kolegyně McCarthy, Paní kolegyně McCarthy, prosím. Děkuji, pane předsedo a chci také poděkovat paní eh, Wallis, eh, navrhovatelce. Já budu eh, stínovou navrhovatelkou za svou frakci. Jak řekla paní Wallis, máme velmi dobrou v tomto směru, velmi dobré renomé. Já jsem vlastně byla předkladatelkou posledního návrhu na plenárce, tam byla paní Wallis stínovou zpravodajkou, měli jsme také dobré slyšení a myslím si, že je dobré, aby komise se tímto skutečně důkladně zabývala, eh, když nám jde o zlepšení přístupu eh, občanů k právu. Myslím si, že toto je e, skutečně něco, co spadá do našeho mandátu. Neměli bychom to vnímat pouze e, z pohledu e, spotřebitelských práv. Je to jasné téma pro občany a protože náš výbor se zabývá přístupem k právu a k uplatňování občanských práv, tak si myslím, že bychom to měli opravdu takto vnímat. Jistě nás další výbory mohou obohatit svým pohledem, ale z mého pohledu se skutečně jedná o něco, co patří do e, přístupu práv, e, občanů k právu a e, k našemu mandátu. Pak samozřejmě jde o to, E, že my dostáváme celou řadu dopisů od občanů, e, kteří vyjádřují velké znepokojení, velké problémy ohledně přístupu k právu. Miliony lidí e, se teď napříč Unii vydává pracovat, uzavírají manželství. Jsou tady četné takovéto případy a jde o to zjednodušit, zrychlit přístup k právu. A tento výbor vždy uznává právo právo e, občana, aby e, tedy postupoval podle svého uvážení v těchto věcech. Takže já si myslím, že toto je nesmírně zajímavé téma pro náš výbor. Nechci ještě eh, teď definitivně říct, jak si myslím, že bychom měli široce koncipovat tuto práci, protože ještě musím věci konzultovat se svými experty a že teprve budeme formulovat naše doporučení v této oblasti, ale každopádně si myslím, že tato zpráva je v dobrých rukou, eh, eh, v rukou paní Volis, která má v tomto směru velké zkušenosti a patří našemu výboru. Děkuji, já se možná pokusím zodpovědět otázku paní kolegyně Volis. Já si myslím stejně jako kolegyně McCarthy, že tyto alternativní řešení sporů, tyto postupy jsou nesmírně důležité rovněž pro další rozvíjení evropského vnitřního jednotného trhu. A ta celá debata o smluvním právu, kterou jsme vedli, rovněž ukázala, že zde máme celou řadu takzvaných měkkých překážek, které zejména brání spotřebitelům, ale také malým a středně velkým podnikům v přehraniční činnosti. Například chybí nám tady um, z, um, dobré právní struktury, na které třeba se spolehnout a také jejich znalosti. A myslím si, že vše, co zde můžeme vytvořit v oblasti alternativního řešení sporů, může být velice nápomocné. Ono to není ale pouze čistě spotřebitelské téma, protože zkušenost nám ukazuje, že například malé řemeslné podniky i další malé podniky jsou konfrontovány s přesně stejným typem problémů. Takže je opravdu důležité, abychom tady vytvořili jednoduché mechanismy. Co se týče procesního práva, tak samozřejmě z tohoto pohledu je to v kompetenci našeho výboru a proto si myslím, že je, důle, že je správné, že my jsme příslušný výbor této otázce a ne IMKO. IMKO samozřejmě známe velice úzce spolupracuje, číká se podle článku 50, protože to je spotřebitelské téma. Takže to bylo z mé strany eh, a nyní bych se obrátil na komisi, protože paní Voli si přála, aby komise k tomuto vystoupila. Kdo je zde přítomen z DG Sanko? Prosím. Uh, ano, dobrý den, děkuji, pane předsedo. Já jsem Kosina Russo a eh, jsem zodpovědná v DG eh, Sanko za právě finanční, oprav, eh, finanční opravné prostředky a práva spotřebitelů. Děkujeme za to, že věnujete zájem našemu sdělení. Návrh ohledně alternativního řešení sporů je vnímán jako strategický návrh v pracovním programu Komise na rok 2011. Je to strategický návrh a to znamená, znamená, že komise se zavázala, že ho předloží a E, časový harmonogram je asi takový, že bychom do 15. listopadu letošního roku chtěli mít tento návrh opravdu na stole. Mohu potvrdit, že ze strany komise se jedná o návrh e, propojený se spotřebiteli, e, protože se jedná o alternativní řešení sporů spotřebitelů na vnitřním trhu. Propojení mezi naším návrhem a vnitřním trhem bude také ozřejmeno zítra, když komise přijme akt o jednotném trhu, ve které kterém e, tento návrh o alternativním řešení sporů e, bude figurovat jako jedna z 12 e, opatření, jedno z 12 opatření, které budou prioritními kroky v rámci realizace pevnějšího jednotného trhu. A samozřejmě jde ještě o formální posvěcení tohoto textu ze strany kolegia zítra. Samozřejmě Tady bylo to slyšení, zúčastnil se tam, e, e, kromě pana předsedy, zúčastnila se tam paní Bolis, pan předseda a někteří další e, kolegové a 11. března letošního roku jsme měli příležitost v hlavních obrysech ozřejmit, jaký bude náš návrh tohoto textu o alternativním řešení sporů. V podstatě jde o to, abychom tady zaplnili ta prázdná místa a vytvořili systém pro příležitost přístup občanů a spotřebitelů k právu tam, kde zatím neexistuje. Chci říct, že jsem k vaší dispozici, abych vám poskytla další informace, pokud je budete potřebovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupní komise a není na závěr Diana. Nepřeje si vystoupit? Dobrá, takže bych všem poděkoval za účast na naší rozpravě. Byla to takový první výměna názorů, takže v rámci dalších zkuzí budeme s tímto tématem pokračovat a my se dostáváme k dalšímu bodu a to je prezentace takzvaného i komity a zde nyní vítá Maraj, pana Vílanda, který odpovídá za tuto otázku. Je to místo předseda sněmovny, který je kompetentní za tyto otázky. A zase se budeme zabývat tedy konceptem e-komite, jakési elektronického výboru parlamentu. Sekretariát eh, nám nyní podá krátkou prezentaci a potom i hned budeme hlasovat. Prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme prosili pana předsedu, jakožto sekretariát, aby, nás poskytl, aby nám poskytl pět minut, v rámci kterých vám chceme představit náš nový nástroj. Jde o projekt e-committee. Jde tedy o to, aby parlamentní výbory měly své stránky na internetu. Je to nový koncept, který nyní rozvíjíme. Proč vám to chceme představit? Eh, pan předseda říkal, že výbor Jury je výbor, na kterém se provádí pilotní projekt my koncem týdne či v pondělí zahájíme pilotní fázi a k tomu potřebujeme vaše reakci. Již jsme s tím seznámili personál politických skupin a asistenty, ale rovněž je důležité, aby také poslanci přesně věděli, jak vypadá současný stav věcí. Stal krátce. Zde vidíte na tabuli stránku, kterou naleznete, pokud si otevřete webovou stránku výboru. Je tam kalendář a tam vidíte nejenom schůze, ale jsou tam zobrazeny také věci jako trialogy, schůze pracovních skupin, tedy jakékoliv aktivity, které souvisí s výborem pro právní záležitosti. A když si přímo nakliknete den schůze, tak se vám objeví pořad jednání. Poté na vašem počítači to bude rychleji, tady je to poněkud pomalejší, takže tam budete mít pořad jednání a veškeré dokumenty, které souvisí s danou schůzí. Ale to, co je velice zajímavé, to je ten levý sloupeček. To je ten přínos nového nástroje. Je to velká flexibilita a velké množství informací, které jsou přímo přístupné. Zde samozřejmě máte členy výboru, pak zde máte samozřejmě mm, předsednictvo výboru, koordinátory a pak zde naleznete celý sekretariát a to vždy s krátkou informací o kompetencích ehm, každého jednotlivého administrátora. Rovněž zde naznete spolupracovníky, pracovníky politických skupin a jejich kompetence a rovněž kompetence výboru jury, které vyplývají z jednacího řádu parlamentu. A pak zde máte jednotlivé schůze, ke kterým existuje velké množství informací. Nebudu vám to jednotlivě ukazovat, protože bychom tím ztratili příliš mnoho času. Máte tam ale dokumenty, které jsou na pořadu jednání, zprávy, práci, která právě probíhá. A pak tam naleznete schůze, které jsou webstreamovány, tedy přenášeny na internetu. Pak tam máme pracovní plán, kalendář, a pak eh, zde naleznete návrhy zpráv a to je velice dobrá věc, protože to poskytne mnohem více informací než to, co jsme měli doposud na internetu. Zde například zpráva pana Karima. Estoy buscando un informe con shadow Rapporteur, porque todavía no están las indicaciones de cada informe. Stále tady ještě nemáme indiková eh, oznámení o informat, eh, zprávách, ale to první oznámení týkající se zásadních věcí, to znamená navrhovatel, eh, příslušný správce a v našem případě to také uvidíte stínový zpravodajové tady na pravé straně. Pak tady máme link také se, stanoviska, se stanovisky ostatních, ostatních výborů. Eh, tady bude eh, hlasovací lístek, to bude na poslední okamžik, protože to obdržíme vždycky až na poslední okamžik. A potom tady je link s legislativním aktem, to znamená veškeré pozadí týkající se této zprávy, other contact, jiné kontakty, tady budou informaci o tom, například jaká je příslušná jednotka, příslušné oddělení, které se tím zaobírá, administrátoři jednotlivých politických skupin, které, kteří jsou příslušní pro dotyčná stanoviska či zprávy. Čili u zpráv i u stanovisek je to stejné. Tady máme zprávy a stanoviska, která již byla schválena. Prostě veškerý typ informací, také zápisy, to, co tam zůstane a bude to sloužit zároveň pro archivaci. A teď se dostáváme k té pružné části. Toto všechno je jaksi standardní vybavení, nerozhodujeme to my, ale nyní tato část je příhodná pro náš výbor Jury protože tady máme řadu neformálních záležitostí, které můžeme dát do stejného systému, kde kam jsou vkládány zprávy a stanoviska. Například řešení sporů, eh, stanoviska k právnímu základu, stanoviska k legislativním pravomocem, aktiv přenesené pravomoci, eh, tak, jak je dostáváme od komise. Máme tady také kapitolu, která je věnována subsidiaritě eh, s nedávnými stanovisky zaslanými jednotlivými národními parlamenty, jejich příspěvky, a, čili politické příspěvky příslušných vnitrostátních parlamentů. A tady to má důvěrný charakter charakter, není tady nic jiného než interní pravidla, které používáme ve výboru pro pojednávání dotyčných imunit a případů žádosti zbavení o imunitu. A tady jsou odkazy potom na workshopy, delegace výboru a tak dále. A samozřejmě pracovní skupiny s nejrůznějšími prvky, programy zasedání a tak dále. Čili Alespoň tedy z hlediska sekretariátu je užitečnost tohoto nástroje, že vám můžeme dávat bezprostřední informace v reálném čase o záležitostech, které jsme vám nemohli dříve dát a museli jsme vám to posílat e-mailem. No a samozřejmě vaše reakce budou součástí eventuálního úspěchu tohoto období, eh, kdy budeme zkoušet eh, tento nástroj a budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu, když nám řeknete, co chybí, co nechybí a co je nezbytné. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím si, že to povede k tomu, že se nám podaří významným způsobem snížit spotřebu papíru. Paní Lichtenberger, já pouze doufám, že zároveň dojde k tomu, že budeme mít lepší přístup k síti eh, z vnějšku, protože to celé k ničemu nebude, když nebudu mít dobrý přístup k síti. A dobře víme, že v celé řadě oblastí eh, prostě signál není příliš dobrý a já potom mám obtíže s tím, já nejsem žádný fanoušek velkých stohů papíru, to si myslím, že je velice dobře známo, nemusím to zdůrazňovat. Ale současně je opravdu potřeba zajistit, aby zde byla dostupnost těch informací, aby byla dobře zajištěna. Protože to je bohužel momentálně jaksi slabé místo. Děkuji předseda. Takže sekretariát si to zapíše. Rainer, prosím. Pro mě by bylo zajímavé toto. Abyste nám možná vysvětlili, jaké věci jsou přístupné zvnějšku a jaké pouze zevnitř z parlamentu. Jakým způsobem chceme zajistit, aby zejména naše eh, příbuzenco v národních parlamentech eh, to mohlo také využívat? Protože možná eh, se brzy z toho stane takový formát, pomocí kterého budeme moci spolupracovat s národními parlamenty, které zde mají kancelář a udělat takový workshop o, eh, o tomto tématu a dále. Když například se podívám na bulharský překlad zprávy paní Volis, tak se chci zeptat, zda tam jsou jakési alert, zda už tam tedy budu mít nějakou informaci hned o tom, že to přišlo, nebo si to budu muset sám dohledávat. El acceso, el acceso... Přístup zvenku máte v tom smyslu, že existuje přístup z nížku již dnes eh, k intranetové síti parlamentu. Eh, očividně proto, kdo má možnost, kdo se může eh, zalogovat do toho systému. Samozřejmě to nebudou moci mít národní parlamenty, ale mají to příslušníci národních parlamentů, kteří jsou v Bruselu protože jsou v, nati, jsou v naší síti. To znamená, eh, vnější přístup z nějšku je přístup eh, pro ty, kteří již mají eh, vstup do intranetu, ne jak si obecně. Hmm, také co se týče ITEC, což je odpovědná dáma za rozvoj, což je tedy příslušné oddělení pro rozvoj tohoto projektu. Nemusíte se opravovat. Já bych chtěl říct, byla to taková první prezentace, pak se objeví sice určitě celá řada otázek, které se budou týkat technologie a tak dále. Už jsme měli jeden seminář, s asistenty, pak jsme měli určitý seminář eh, s frakcemi. Já si myslím, že to prostě předáme dál, eh, podíváme se, jak to, nám to bude vyhovovat a potom v květnu si to dáme na pořad jednání a eh, ještě jednou povedeme rozpravu o zkušenostech, které jsme mezi tím s tímto systémem nazbírali a nyní se dostávám k hlasování a máme zde politika EU pro boj proti terorismu a je to pan kolega De Grandes. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom krátce protože bych tady eh, nerad eh, narušoval eh, pružný postup našeho výboru. Chtěl bych poděkovat kolegům za pozornost, kterou věnovali mé zprávě. Děkuji, že byla tak vlídně přijata. Kolega deser s pozměňovacími návrhy, které byly vítané a které zlepšily zprávu jako takovou. A také jsem chtěl poděkovat paní Kastex jako stíno, a stínovým zpravodajům protože akceptovali eh, bod 4, pozměňovací návrh 3, eh, který se snaží o zlepšení. A já jsem tento návrh přijel a myslím si, že se dobře do zprávy hodí. Máme tady další ústní pozměňovací návrh. Nevím, jestli ho mám teď zda eh, prezentovat. Paní Kastex by mm, navrhla změnu termínu, eh, pojmu, který je obsažen ve zprávě <clears throat> jiným pojmem, jaksi kongruencí, ale to by už nemělo velký smysl, že když jsem navrhl toto 1.3, tak <clears throat> to bylo proto, že musíme být velice citliví eh, v souvislosti s tím, jak reagujeme na islám, aby tady prostě, eh, abychom nezaměňovali islamismus a terorismus. A v případě Eh, že bych, abychom se prostě eh, nesnažil, abychom poukázali na skupinu radikálního islámu a když se to škrtne, tak to nebude mít žádný smysl. Eh, čili tento pozměňovací návrh nemohu přijmout a jinak prostě paní Sofienberg, která je navrhovatelkou, vlastně již podnítila že e, to stáhla ze své zprávy, protože si myslím, e, že e, proto bychom měli nasledovat jinou. Pan kolega Rabkaj. Paní kolegyně Kastex dnes dopoledne přítomna není. Nejsem si zcela jistý. Mám pocit, že pan kolega by Eh, její záměr v čísle 3 pochopil poněkud eh, špatně. Paní Kastex tam nechce nahradit pojem islámský terorismus, ten chce ponechat, ale v další řádce chce nahradit pojem džihádský terorismus pojmem Radikalismus, takže pojem islámský terorismus tam má zůstat, ale místo toho džihádu tam chce mít ten druhý pojem, ten radikalismus. Pan kolega Karim. Uh, Pane předsedo, já musím říct, že jsem byl upozorněn na velice zajímavý statistický údaj proč vlastně agentura uh, o uh, boje proti terorismu je informována eh, v roce 2009 eh, pouze o dvou procentech všech eh, nebezpečí. A za to tedy je to, je to prostě tak, že pouze 2% případů těch teroristických možných útoků bylo přičítáno islámu a všechny ostatní byly jiným silám. Děkuji, pane předsedo. Já mám v ruce doslovný pozměňovací návrh paní Kastex, který říká, aby se nahradil termín eh, radikální islamismus radikálním násilím, což není přesně to, co říká kolega a to ztrácí svůj význam. Já bych, by, já bych souhlasil se vším, ale eh, nemá smysl, eh, abyste opravil to, co bylo prostě prezentováno. To nechápu, proč by to nemělo dávat smysl, tak byl to návrh, eh, byl takto, pravděpodobně došlo k nerozumění při překladu, ale toto přesně byl návrh paní Kastex a ten takto zůstává. Děkuji předseda, mě k tomu nenapadá nic jiného, než je to prostě odhlas, budeme o tom hlasovat. Takže se dostáváme k pozměňujícím návrhu číslo 1 paní Kastek, kdo je pro, prosím, zvýhněte ruku, proti, takže velkou většinou přijato a budeme postupovat jako vždy. U normálních pozměňovacích návrhů nebudu uh, se ptát, kdo se zdržel, proto se, pokud se bude chtít někdo zařet, ať to dá jasně najevo. Pozměňovací návrh číslo dvě, paní Kastek. Gegen. Proti. Takže pro, ještě jednou. Proti. 12. takže zamítnuto. Kompromis číslo jedna, Prosím. Pan kolega Rabkaj. Pane předsedo, nyní u čísla 3, odstave 3, by přišel ústní pozměňovací návrh paní Kastex. Nemám to na seznamu, ale eh, pan Rabka, je to jasné? Dobrá, předseda. Takže ústní pozměňovací návrh paní Kastek, který se týká odstavce číslo 3, nemáme to v hlasovacím seznamu, ale myslím, že jsme to tady eh, vydatně prohovořili. Pane předsedo, to je přece něco jiného, než to, co se se měl začlenit. Je to přece v těch termínech? Nebo je to něco jiného? Eh, no. Pane Rabkaji, vy eh, jste teď dali pozměňovací návrh. Já se chci zeptat, jestli jsou jiné pozměňovací návrhy, nebo jestli jenom je jeden pozměňovací návrh. Já tady mám jeden pozměňovací návrh, který e, můžeme eventuálně rozdělit do dvou částí. Ne, je to jeden návrh, je to relativně jednoduché. Tady je napsáno, tam, kde se jedná o radikální džihádský terorismus, tak chceme pojem džihád nahradit násilným terorismem. Nic jiného. Čili to se týká čísla 3, nahradit pojem džihadský terorismus eh, eh, násilným terorismem. Takže kdo je pro tento pozměňovací návrh? Wer ist dagegen? Proti? This is 11, 12, Das letztere war die Mehrheit, dann ist dieser mündlich. Poslední byla většina, to znamená, tento ústní pozměňovací návrh nebyl přijat. A teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 1. Kdo je pro? Zvedněte ruku, pan kolega Rabkaj. Tady ve jménu paní Kastex mám ještě malé doplnění. Když se podíváte na hlasovacím lístku na stránku 2, tam, kde je tučně vytištěno, tak vidíte poměrně vzadu že je nezbytné vyhledávat spolupráci a my bychom si přáli prot slovo, před slovo spolupráce dát slovo dialog, čili snažit se vyhledávat dialog a spolupráci. Soubra, souhlasí pan zpravodaj? Ano, ký, ano, kývá, to znamená, můžeme o tom hlasovat. Kdo je pro? Zdvihněte prosím ruku, kdo je proti. Čili bylo to přijato většinou. Pozměňovací návrh 3 Kastex pro proti, čili zamítnuto. Tady to na mém seznamu není. Pan Rabka něco namítá, není slyšet do mikrofonu, je to stejně zamítnuto, praví pan předseda pozněvací návrh 4, Baltazar, kdo je pro, kdo je proti, přijato, pětka stažena, šestka pro, proti, Přijato. Sedmička pro. Proti. Přijato. Osmička pro. Proti. Takže přijato většinou. Devítka pro. Proti. Přijato. Desítka pro. Proti. Přijato. Jedenáctka pro. Proti. Dvanáctku jedenácti čili zamítnuto. 12 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato 14 pro, proti, přijato. A celé stanovisko pro, proti, dva proti, zdržel se, Žádná zdržení, takže jsme to odhlasovali. Blahopřeji panu zpravodajovi a nyní se dostáváme ke zprávě Volis. O tom už jsme hovořili, můžeme hned hlasovat, čili kompromisní pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro, zdvihněte prosím ruku. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti Zamítnuto pozměňovací návrh 4 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 5 vyřízeno, pozměňovací návrh 6 pro, proti, přijato. Imko A, kdo je pro, proti, přijato. Imko D, pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, přijato, pozměňovací návrh 9 pro, proti, přijato, kompromis 3 pro, proti, přijato, kompromis 4 pro, proti, přijato, pětka pro, proti, přijato. Imko B pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, přijato. E, sedmička pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh od 28, bude pro, proti, zamítnuto. Imko C pro, proti, přijato. Imko E je, se přebírá, protože to je jejich kompetence, kompromisum 8 pro, proti, přijato. Imko F pro, proti, přijato. Ekon 1 pro, proti, přijato. Imko 1 první část pro, proti, Přijato. Inko 3. Pro, proti. Přijato. Kompromis 9 pro. Proti. Přijato. Kompromis 10 pro. Desítka pro. Co je? Zapomněli jsme na něco? Tak co se děje? Pardon. Mám ústní pozměňovací návrh. Eh, Entschuldigung, da war jetzt zu drauf. Promiňte, ono toho bylo příliš mnoho. Já bych chtěla udělat ústní pozměňovací návrh. Ke kompromisnímu návrhu 10. A já bych si dovolila to teď přečíst. The optional instruments by means of a regulation after the clarification of the legal basis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 Já bych eh, možná paní kolegyni požádala, aby to potvrdila, co teď chci říct, protože eh, mně bylo řečeno, že vy chcete pouze jednu změnu a to je uvedení toho eh, slova could na začátek připojení. Učinila jste i další změny? Takže to není stejný text. Takže takovýto odlišný text, eh, úplně odlišný text eh, kládat v tuto chvíli, to si myslím, že opravdu není možné. Já jsem připravena maximálně eh, tam přistoupit na to slovo could, ale takovouto klíčovou změnu v tak klíčovém textu ne. No pravda, že je to poněkud neobvyklé, takto komplexní text. Musíme o tom teď hlasovat, čili budeme hlasovat, nebo namítá někdo něco proti tomuto návrhu, pakliže někdo proti němu se namítá, tak to nepůjde. Namítáte? Ano. Takže zpravodajka odmítá, takže nemůžeme hlasovat. Takže kompromisní návrh 10 bude odhlasován tak, jak je před námi. Kdo je pro desítku, Zvihněte ruku. Kdo je proti? Pro byla většina. Kompromisní návrh 10 byl přijat. Pak se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 45. Kdo je pro? Zvihněte prosím ruku. Kdo je proti? Většina přijato. Teď se dostávám k pozměňovacímu návrhu 46. Pro? Proti? Ještě jednou pro. Kdo je pro 46? Kdo je proti? Přijato 47 pro, proti, přijato 51 pro, 51 odpadá. Pardon, kompromisní návrh 1, opravuje se pan předseda, kdo je pro kompromisní návrh 11, pro, proti, přijato. Teď se dostanu k 51. Kdo je pro 51? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 12 pro. Proti. Přijato. Pak se dostáváme k 54-55 je stejné, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 56 pro, proti, zamítnuto. Pak se dostávám k 57 pro, proti, přijato. Kompromis 13 pro, proti, Přijato. Teď se dostáváme ke 14. Kompromis 14 pro. Tady máme oddělné hlasování ve dvou částech. První část pro, proti přijato, druhá část pro, proti také přijato. Tam jsme o čísla 80, 78 pro, proti. Schváleno. Imko 10 pro, proti. Schváleno. Jemko 13 bude takto před, převza, převzato. Kompromis 15 pro. Proti. Schváleno. Imko 15 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 16 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 17. Opět dílčí hlasování. První část pro. Proti. Schváleno. Druhá část pro. Proti je to rovněž schváleno. A není kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Dále jsme u IMKO 12. Pro? Proti? Schváleno. Kompromis 19. Pro? Proti? Schváleno. 94 pro, proti, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, schváleno. 101 pro, proti, schváleno. Imko 11 je takto převzato. Kompromis 21 pro, proti, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, Schváleno. Kompromis 25 pro. Proti. Schváleno. Imko 20 pro. Proti. Schváleno. 124 pro. Proti. Schváleno. Imko 5 pro. Proti. Schváleno. 125 pro. Proti. Schváleno. 126. 127 pro. Proti schváleno. Kompromis 26 pro, proti, schválenost. Ekon 4 pro, proti, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, schváleno. Zpráva jakožto celek pro, proti, dva hlasy proti, zdrželi se, jeden hlas zdržel, takže to budeme ještě jednou znovu zopakujeme. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Jeden poslanec. Dva poslanci se zdrželi. Zbytek je pro. Takže blahopřeji paní zpravodajce. Toto obtížné hlasování jsme tedy již zvládli. Máme to za sebou. A nyní se dostáváme k zprávě paní Angeliky Niebler. Chce se vyjádřit paní zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, chtěla jsem pouze poděkovat všem, protože jsem získala z vaší strany celou řadu podnětů a návrhu na doplnění. Já jsem to ve velké míse převzala, dohodli jsme se na kompromisech, takže bych chtěla prostě poděkovat za dobrou spolupráci a nyní můžeme hlasovat. Paní kolegyně McCarthy. Já bych také chtěla eh, poděkovat eh, paní zpravodajce za spolupráci a myslím, že když eh, odsouhlasíme ty kompromisní návrhy, že to bude dobrá zpráva a že komise se bude moci zamyslet nad některými věcmi v této oblasti. Je tady jedna věc. Pozměňovací návrh 12, tam by mělo podle nás být hlasování dílčí, split vote. Good, 99%. Dobrá, 99% schoda, to je opravdu něco dobrého. Takže kompromis 4 pro, proti, schváleno. 16 pro, proti, schváleno. Imko 4 odpadá, Imko 2, kdo je pro? Pro, pro proti, schváleno. 18 pro, proti, schváleno. Envy 2 pro, proti, Zamítnuto. Imko 8 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 25 pro, proti, schváleno. ITRE 2 pro, proti, schváleno. 26 pro, proti, Schváleno. Imko 7 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 7 pro. Proti. Schváleno. Dva, 32 pro. pro proti. Spočítáme to. Tedy ještě jednou. 32 pro. Kdo je proti? Schváleno. 33 pro, proti, a promiňte, to odpadá, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k číslu 30, 35. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Potom 34 pro, proti, většinou je schváleno, IMKO 1 pro, proti, Schváleno. 36 pro. Proti. Schváleno. ITRE 6, kde pro? Proti. Schváleno. 37 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 8 pro. Proti. Schváleno. ITRE 17 pro. Proti. Zamítnuto. 39 pro. Proti. Schváleno. 40 pro proti, schváleno. NV10 pro, proti, zamítnuto. NV15 pro, proti, zamítnuto. NV1 pro, NV1 pro, kde pro, proti, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, schváleno. NV13 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, schváleno. Imko 6 pro, proti, schváleno. Imko 15 pro, proti, schváleno. 48 pro, proti, schváleno. 49 pro, proti, schváleno. 50 pro, proti, schváleno. Imko 10 pro, proti, schváleno. 51 pro, proti, schváleno. 52 pro, proti, schváleno. 53 pro, proti, zamítnuto. 54 pro, proti, schváleno. I tedy čtyři pro, proti, zamítnuto. NV17 pro, proti, zamítnuto. ITRE 9 pro, proti, zamítnuto. 55 pro, proti, schváleno. Ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky. Číslo 1 promiňte, číslo 56 ještě, děkuji za. Tedy pro, proti? Schváleno. A nyní se dostáváme k uznímu poslanecí návrhu číslo 1 pro, proti, schváleno. 57 pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, schváleno. Imko 14 pro, proti, schváleno. 59 pro, proti, zamítnuto. 60 pro, proti, schváleno. 61 s ústním pozměňovacím návrhem chceme vyškrtnout slovo byro, pro, proti, schváleno. NV16 pro, proti, zamítnuto. Kompromis číslo 12, první část pro, proti, Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Ještě jednou, prosím, kdo je pro? Druhá část kompromisu 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 13. Pro? Proti? Schváleno. 70. Pro? Proti? Schváleno to vlastně odpadlo. 72 pro. Takže co odpadá? Ne, o číslo 72 musíme hlasovat. Pro, proti, schváleno. 14 pro, proti, schváleno. 15 pro, proti, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, schváleno. Číslo 3 pro, proti, schváleno. Čtyřka pro, proti, schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Je to návrh paní zpravodajky. Pro, proti, schváleno. Ústní návrh číslo 3, paní zpravodajky pro, proti, schváleno. Kompromis číslo 2 pro, proti, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, schváleno. Ekon B pro, proti, schváleno. Ekon C pro, proti, schváleno. Ekon D pro, proti, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, schváleno. Třináctka pro, proti, schváleno. Čtrnáctka pro, proti, Zamítnuto. Dále zpráva jako celek. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva jsou proti. Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel, takže máme dva hlasy proti. Tímto je to schváleno a blahopřeji paní zpravodajce. A nyní se dostáváme ke zprávě paní McCarthy. Prosím. Velice stručně, pane předsedo, než se pustíme do hlasování, jako vždy, i já bych chtěla poděkovat těm, kteří si našli čas, aby předložili pozměňovací návrhy. Musím říct, že vždycky eh, jsem ráda, když mohu hovořit o kompromisních návrzích, když k ním dospějeme. Bohužel musím říct, že Paní Tainz eh, předložila pozměňovací návrhy, které většina lidí nechtěla podpořit a myslím, že bychom vlastně nemohli eh, po postupovat tím eh, směrem, jakým zpráva naznačuje, kdybychom ty pozměňovací návrhy přijali. Pak jsou tady další, které jsem nemohla eh, předložit, protože, eh, tvrdit, protože se týkaly pouze věřitelů a jde o to, aby komise byla schopna zjistit, zdali v některých případech opravdu jde o věřitele či nikoliv. Tady prostě je třeba, abychom měli systém, který by e, ty, e, kteří dělají podvody, přinutil k tomu, aby e, se ze svých činů odpovídali. A musím říct, že protože tady nebyla ta jasná hranice, tak jsem tyto pozměňovací návrhy nemohla bohužel přijmout a jedin, ne, nedospěli jsme ke kompromisu, takže jediný, co mohu říct v závěru, je, že jsem proti ním. Pan Bolin nakonec navrhuje určité změny, které text vylepšují, takže asi tolik k situaci, která je teď před hlasováním. Děkuji. meine Änderungsanträge ja Mé pozměňovací návrhy sice dnes nenaleznou většinou, ale přece bych k tomu ráda něco řekla, protože jsme neměli žádnou rozpravu po předložení zprávy ani žádnou sesku se stínovými zpravodaji. Tady se jedná o zmrazení eh, aktiv účtu, ale vlastně o zavření všech eh, kont bez zavedením hlavního řízení a bez informovaností před doručením eh, dlužníkovi. To znamená, v mnoha případech dlužník ani vůbec netuší, že někdo vznáší nároky vůči němu. Mm, to znamená, eh, nemusí být dána žádná kontová propojení, účtová propojení. To znamená, a že na základě předběžného nějakého opatření se dovědí, se doví eventuální věřitel všechno o e, dlužníkovi. Já si myslím, že zejména v oblasti podniků si dokáže představit, že někteří mandanti by toho velice rádi využili a vím, jak často dochází k zaměňování, zejména u automatizovaných procesů, ke kterým se, který může dojít. E, pakliže někdo prostě nesprávně zadá údaje do počítače. My v Německu máme případy tedy, že advokát, který eh, vymáhá za věřitele, eh, prostě udělá špatné zadání a zmrazí se všechny účty. Eh, já prostě mohu rychle jít k příslušnému soudu a během roku, během pardon, jediného dne mohou zrušit takové zmrazení účtu, ale přes hraniční oblasti si to představím velice těžko, když sedím někde na Sicílii a musím se pokusit dosáhnout eh, zrušení účtu anebo zrušení toho opatření pro zbrazení někde v Helsinkách, tak to bude dlouhé a mm, ráda bych odkázala na to, že to řízení v některých zemích trvá velice dlouho, dokonce 10-15 let když se oplatňuje nějaká částka a já potom dostanu jako kompenzaci nárok na uplatnění škody, které je velice obtížné, protože bych chtěla u německého eh, soudu to prosadit, když musím říct, že 200 tisíc euro, které byly zablokovány na mých očtech, jsem v prvním roku mohla koupit akcie za tolik a tolik a tudíž eh, mám ztrátu takovou a takovou, anebo v případě eh, nutné dražby jsem si mohla eventuálně koupit domeček, čili já to nepovažuji za kroku předu, ale za krok zpět. Všechno, co se týče té oblasti, kde Předtím, než může dojít k předložení předběžného titulu, se mohou zmrazit veškeré účty, aniž by se vyslechl dlužník. Eileen, und dann gehen wir wieder Well, sorry, I do need to respond to that because I can understand. Já si myslím, že dobře chápu obavy paní Tynes vzhledem ke zkušenosti německé, ale my tady máme co dočinění se 27 eh, členskými státy. Chci paní kolegyni ujistit, že to, co my tady děláme, E, je něco trochu jiného. My tady stanovujeme v té zprávě z vlastní iniciativy naše e, zásady, naše e, principy a vyzýváme komisi, aby činila a pak se o tom můžeme pobavit, ale prostě Tady je určitý, určité potenciální, jsou tady určité potenciální možnosti zneužití, ale zatím se pohybujeme v rovině úvah a hypotéz. My si nejprve musíme stanovit určitý rámec a myslím, že ten způsob, který jsme zvolili, je tím nejlepším eh, pro postup ku předu. Děkuji, takže se dostáváme k hlasování. Dostáváme se k číslu jedna bodu, kde je pro, proti, schváleno. Ekon 1 nemusíme hlasovat, Ekon čtyři, kdo je pro, proti, většina je proti, takže zamítnuto. Pozměňující návrh paní Tajn číslo dvě, kdo je pro, proti, zamítnuto. Dále Ekon 10, jakožto doplněk, kdo je pro, proti, schváleno. Dále číslo 3, pro, proti, zamítnuto. Pak Ekon 6 a 7, o tom nemusíme hlasovat. A 8 u 4 pro, proti, zamítnuto. 5 pro, proti, zamítnuto. 6 pro, proti, Zamítnuto. Ekon 9, nemusíme o tom hlasovat, takže sedmička pro, proti, zamítnuto. 5, jakožto doplnit, Ekon 5, kde pro, proti, zamítnuto. Osmička pro, proti, zamítnuto. Devítka pro, proti, zamítnuto. Deset pro, proti, Zamítnuto. Ekon 8 nemusíme, takže 11 pro, proti. Zamítnuto. 12 pro, proti. Zamítnuto. 13 pro, proti. Zamítnuto. 14 pro, proti. Schváleno. Zpráva jako celek pro, proti. Zdrželi se. Jeden poslanec se zdržel, takže schváleno. Blahopřeji paní zpravodajce. Dann kommen wir jetzt als A nyní jsme u čísla 24, u bodu 24, to je ten velký komplex paní zpravodajky Gering de Edenberg, takže dávám slovo paní zpravodajce. Prosím. Je to tedy právní základ. E, co do pierwszego wniosku. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o první návrh. ohledně právního základu a já bych vás chtěla upozornit na to, že tady jsme dokumenty dostali skutečně velice pozdě, až v pátek a minulém týdnu jsme byli ve Štrasburku. Pátek není pracovní den a některé ty dokumenty mi dorazily až včera, v pondělí ráno, což znamenalo, že bylo velmi obtížné eh, se jimi zabývat a to hovořím o stovkách stránek. Takže bych chtěla požádat sekretariát, aby informoval mě a další e, zpravodaje v větším předstihu, protože prakticky je téměř nemožné se zabývat e, takovýmto velkým objemem materiálu. Myslím si, že některé z těch e, věcí které jdou nad rámec eh, právního základu, by mohly být eh, neslučitelné s smlouvou, například když se jedná o kvalifikovanou většinu či o automatické sankce uplatňované vůči členským státům. Tam je eh, a pak třeba požadavky v oblasti rozpočtového deficitu. To je skutečně mimo rámec, ale chtěla bych vás na tyto záležitosti upozornit. Myslím, že změna právního základu není odůvodnitelná a proto ten správný právní základ v tomto případě je článek 121 odstavec 6. Odstavec 41 a 126 nejsou eh, v pořádku. Ten první se týká zaměstnanecké politiky jejího vztahu k právnímu základu a druhý k, výhradně k eurozóně. Pokud chceme právní základ ke všem těm případům, tak skutečně nemůžeme vycházet pouze z těchto dvou článek. Já navrhuji tedy článek 121 odstavec 6 jako právní základ. To je také důležité v souvislosti se stanoviskem naší právní služby. Myslím si, že to by byl ten správný eh, právní základ další otázka. Myslím, že zde je e, správný právní základ článek 126 e, odstavec 14 e, pro otázku koordinace. Článek 121 není v pořádku pro koordinaci ekonomických politik mezi členskými státy a také pro otázku rozpočtových deficitů. Navrhuji tedy článek 126 odstavec 14 jako právní základ. Doporučuje to rovněž naše právní služba. Další nařízení které se týká posílení dohledu. E, v tomto případě je správným právním základem odstavec 6 článku 121. A v pozměňovacích návrzích články 120a a 126 jsou navrženy jako dodatečné právní základy. Jeden se týká zaměstnanecké politiky a druhý eurozóny. A já tedy navrhuji článek 121 odstavec 6. Další nařízení ohledně urychlení eh, postupu v rozpočtovém deficitu tady je správným právním základem eh, článek 126 odstavec 14. Eh, to, co je navrženo v pozměňovacích návrzích, není v pořádku, protože hlavním cílem nařízení nejsou sankce, ale spíš reformy e, daňového dohledu. A proto navrhuji článek 126 odstavec 14 jako právní základ. Další e, nařízení ohledně e, účinného uplatňování dohledu v oblasti rozpočtu a daní správný právní základ je článek 121 odstavec 6 a článek 126. Další návrhy v této oblasti skutečně nemohou být vnímány jako v pořádku a proto tedy navrhuju odstavec 6 článku 121 a pak článek 136 jako právní základy. 121 odstavec 6 a 136. A poslední nařízení o e, prosazovacích opatřeních e, při, rozpočtov, e, při ekonomických nerovnováhách. Tady to musí být zase článek 121 odstavec 6 a článek 136. Článek 100 48 o zaměstnanecké politice byl také zmíněn v některých pozměňovacích návrzích, ale jak už jsem řekla předtím, tento článek skutečně nemůže být využit jako právní základ. A proto se domnívám, že to je článek 121 odstavec 6 a článek 136, které jsou správným právním základem. Toto je připomínky k otázce právních základů. Děkuji, to byl celý balíček a slovo má kolega Lechner. Stará stručně týká se to také eh, toho, jak ty ospravedlněnice paní kolegyně de Edinburgha, ono je to opravdu obtížné se zabývat celým takovýmto balíčkem a chci říct, že je to také z toho důvodu, že ty překlady byly částečně nejasné. Já jsem se na to také díval, na stanovisko naší právní služby a zdalo se mi to všechno velice dobré, logické a e, Máme také samozřejmě návrhy komise a myslím si, že je možné e, se na to spolehnout, takže já bych byl pro a chci říct, že, ty, že ta čísla Nevím, zda to pochopila akusticky správně paní tlumočnice. E, Ty čísla, tak jak to navrhla právní služba, já bych byl proto, aby to tak zůstalo. Já si myslím, že paní Edenbergová to takto myslela a já bych s tím takto souhlasil. Paní kolegyně Lichtenbergerová, ano, já bych se připojila přesně tomu. 146 nebo 136, to je zásadní otázka. Já si myslím, aby to bylo vždy 136, abychom jasně ukázali vlastně, s čím budeme souhlasit, chci to takto jmenovat a toto je i v mém textu, říká vám předseda. Paní kolegyně de Ringer. Ano, Dome, tlumočnice se tady omlouvá za chybu. Já se domnívám, že možná se tady něco nedostalo při eh, tlumočení přesně k našim uším, ale založila jsem své doporučení na návrzích právní služby. Dobrá, takže můžeme hlasovat, kdo je pro, prosím zvihněte ruku, proti, zdrželi se. Bylo to jednomyslně schváleno a jsme u bodu číslo 25. A to se týká informačních systémů a jejich řízení. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Teď teda ten druhý případ, ten je méně komplexní a týká se právního základu pro nařízení, jejíž cílem je e, vytvořit agenturu pro dohled nad e, operačními systémy v oblasti e, spravedlnosti, bezpečnosti, spravedlnosti a práva. A tady si myslím, že se jedná o článek 85.1 a 85.2. To je tedy právní základ pro nařízení. Ale správný právní základ eh, je článek 74, 77, odstavec 2a a b, článek 78, odstavec 2 E, článek 79, 2C, 82, 1D, 87, 2A a články 85, odstavec 1 a 88, odstavec 2. A já tedy navrhuji, abychom takto hlasovali. Dobře. Nemáte-li někdo žádné další námitky? Já jsem ještě nikdy neviděl tolik právním základu v jednom jediném nařízení. Je někdo, kdo je proti, nikdo, zdržel se nikdo, takže je to takto schváleno. A teď se dostáváme k dalšímu bodu a to je přepracování. Spravodajem je pan kolega Karim, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto je v podstatě dost jednoduchá záležitost. Pouze jednu věc bych chtěl zmínit a nestojí to za víc než na zmínku. V podstatě e, právní služba rady e, zjistila, že je třeba aktualizovat otázku ohledně článku 2 2.9.0 a 2.9.1. To je asi jediná věc. Pokud kolegové chtějí, abych e, e, o těchto věcech podrobně pohovořil, tak tak učiním, ale sám to nenavrhuji. Myslím si, že bychom to mohli velmi jednoduše přijmout. Má někdo něco k tomu? Ne, tak to můžeme takto přijmout. Ano, tak jsme to tak schválili. A teď se dostáváme k dalšímu bodu a to podle mého seznamu je bod 31, který sice spadá do různého, ale protože to téma, které souvisí s hlasováním, tak ho předsuneme. Viděl jsem to, ale krátce to vysvětlím. A potom dám slovo panu Engstremovi. Tady se jedná o zprávu pana Kroliho Eh, před třemi lety, teprve ještě v minulém eh, eh, období volebním, jedná se o prodloužení ochrany doby autorských, ochrany, prodloužení období ochrany autorských práv. Celá leta se nic nedělo a teď ze strany maďarského předsednictví je nám signalizováno, že existují určité vyhlídky na to, že by snad rada, a to je možné v legislativním postupu, naše usnesení v prvním čtení převezme bez dohody Přitom tady jsou dvě věci, které třeba opravit. První věc, kterou je třeba opravit, že někde místo slovíčka before se musí napsat on. Je to čistě lingvistická chyba, která nesouvisí s obsahem eh, předlohy usnesení. Druhá věc, lhuty pro eh, transponování, které byly rozhodnuty před třemi lety, již dávno uplynuly. To znamená, v odpovídajícím analogické transpozici musíme proměnit to, co jsme měli tenkrát, to znamená prodloužit to, co já vím, třeba za dva roky nebo tak. To jsou tedy ty návrhy, které by u nás automaticky lingvistická služba učinila. Takové rozhodnutí přichází, ale z důvodu obecné transparentnosti jsme se domnívali, že bychom se, se o tom ve výboru měli poradit. Já jsem to sám zkoumal, skutečně tam nedošlo k žádným obsahovým změnám, co se týče kvality toho, co jsme schválili před třemi lety, ale toto technické korrigendum umožní radě říci ano. Jinak by rada musela formulovat společné stanovisko, předat nám to a my bychom to museli ještě jednou projednávat v druhém čtení. Já vím, jak vypadala tenkrát většina. Tenkrát prostě nešlo počítat s kvalifikovanou většinou rady podle toho, co se tak dělo. A jedná se skutečně o čistě technickou změnu. A teď dám slovo kolegu Extrémovi, prosím. Thank you. Yes. uh... Ano, děkuji. Já si uvědomuji, že se jedná o velmi technickou záležitost a že na tom zá... výsledku zase až tak strašlivě nezáleží. Ale rozhodnutí doporučit prodlou prodloužení eh, těch eh, práv z 50 na 70 let přijal předchozí parlament při hlasování, které bylo poměrně těsné a hodně se kolem toho minule diskutovalo. Pravidlo 59 v jednacím řádu stanovuje, že pokud tedy eh, byl určitý dokument prohlasován v prvním čtení a dojde k dalším volbám a 40 či více poslanců si přeje, aby ta otázka byla znovu znovu řešena a znovu e, projednána, tak je to možné. Já dnes začnu prostě ty e, podpisy sbírat, protože opakuji, jednalo se o kontroverzní záležitost, je tady hodně vědeckých důkazů, že ten eh, systém eh, prodloužit eh, by nebyl úplně ten nejlepší způsob, takže by asi se mělo o tomhle hlasovat znovu. Takže já se pokusím sebrat ten nutný počet podpisů, abychom to mohli znovu vlastně projednat, aby celé to řízení se jednalo Eh, řízení jednalo znovu. Takže já tedy budu hlasovat proti těmto změnám, i když, jak říkám, jsou to v podstatě technické záležitosti. Děkuji, ale ještě jeden poukaz. V rámci našeho rozhodnutí o obnivusu jsme minulý rok tento výsledek prvního člení jednoznačně potvrdili. Já tedy nevím, z, z, samozřejmě ty rozhodnutí omnibus nejsou vždy úplně bez eh, obtíží, ale tehdy to tam tak bylo a parlament jasně říkal, tak to je. Takže tímto v podstatě máme předpoklady pro eh, další konzultaci, ty jsou prostě pryč, protože ty si by bývaly byly v novém legislativním období, ale tímto způsobem jsme je odstranili. A to je ta otázka. Kolega Rabka, já bych to chtěl potvrdit, nechci to dále rozšiřovat, ale chci poukázat na to, že eh, tyto aktivity samozřejmě, to, to je v rozhodnutí každého kolegy, ale pan kolega právě zde zmínil Eh, pojem těsné hlasování. Já jsem se někud divili, protože vím, že má frakce tehdy hlasovala pro, vím, že EPP hlasovala pro, takže eh, že to bylo 338 k 178, takže to nebylo těsné. Paní kolegyně Regnerová, já z obsahové hlediska nemám co dodat, ale chtěla bych podotknout jedno. Jakožto poslankyně, která přišla do parlamentu teprve v tomto legislativním období, musím říci, že se mi opravdu nelíbí, když vidím, že se takto něco prostě přebírá z jednoho legislativního období do dalšího. Já říkám, k tomu již došlo, říká pan předseda v rámci rozhodnutí Omnimus. Paní kolegyně de Edinger, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že tady existují určité pochyby, tak bychom možná měli eh, se obrátit na naší právní službu a získat její stanovisko. Když jsme eh, předložili ty byť technické eh, pozměňovací návrhy k dokumentu, který jsme ani neprostudovali a který byl poměrně nečekaně přijat radou, tak bychom opravdu měli žádat stanovisko právní službu. Dobrá, já to tedy chápu tak, že zde mám žádost na odročení hlasování a vyžádání si stanoviska právní právní služby. Z mé strany chci říct, že to mi nedává žádný smysl, protože právní služba také nedojde k novému stavu věcí, ale prosím, eh, paní kolegyně McCarthy. Well, I mean, Děkuji, pane předsedo. Já chápu, eh, perspektivu pana kolegy, protože se jedná o politiku, o jeho téma, autorské právo, proto byl také zvolen. Pokud eh, si myslí, že získá 40 podpisů, tak mu držím palce, ale my jako výbor máme jiný, eh, jiné zadání. Prostě jsme přijali určitý systém a eh, opravdu přijímáme celou řadu legislativních norem, které byly přijaty, přijaty před pěti, deseti lety a proto se také věci Eh, aktualizují, proto procházejí revize. A eh, my eh, tady vlastně žádáme o určité věci, o to, aby to bylo revidováno, dejme tomu v roce 2012 a tak dále. Takže já si myslím, že ta diskuze je úplně nadbytečná, protože z procedurálního hlediska jsme e, na tom tak, že jsme e, pro ty pozměňovací návrhy. Já navrhuji, abychom hlasovali o těch technických pozměňovacích návrzích. Můžeme pak oslovit právní službu, proč ne? Ale já jako bývalá předsedkyně vás ujišťuji, že právní služba s ničím novým nepřijde. E, pan kolega má jiný názor a bude teď hledat těch 40 podpisů. Mám pocit, že právní služba je smysl pana Poule v případech, které jsou sporné z hlediska právního, ale to není sporné, tam se jedná pouze o technické změny a právní služba nám řekne vlastně to, co již dávno víme. Ale dobrá, pokud paní de Edenberg to takto chce eh, otročit hlasování, tak prosím, je nechám od. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ta situace je opravdu docela mimořádná. V minulosti, když jsme se zabývali e, nějakým právním textem, tak e, dotyčný zpravodaj, dejme tomu pak, nebyl znovu zvolen a ten dokument, ten právní text se dostal do rukou úplně jiného poslance, takže tady je určitý postup. A myslím si, že v této mimořádné situaci bychom možná eh, měli vyslechnout právní službu, protože já vím o případech, eh, kdy, dejme tomu, v minulém období celý postup vlastně nebyl dokončen v druhém čtení. Pan kolega Svěvka. Děkuji. Děkuji. Já musím říct, že respektuji Lidii, mám jí moc rád, ale teď s ní nesouhlasím. Ten postup byl prostě ukončen, možná se nám může nebo nemusí líbit, jak to dopadlo, ale eh, prostě podle eh, pravidel byl ten postup ukončen v prvním čtení a to, eh, ta většina byla výrazná, takže nemá cenu v této diskuzi pokračovat. Měli bychom eh, teď odhlasovat či hlasovat o těch technických změnách a není nutné to celé znovu začínat s radou. Pokud chceme stanovisko právní služby, tak klidně ano, ale tenhle případ už je vyříšen. Souhlas rady v prvním čtení, to je to nejlepší, co nám může eh, co se nám může stát, to je přesně ideální stav, protože 100% toho, co chce parlament, bude převzato. Proto si myslím, že druhé čtení v tomto případě není žádoucí z hlediska většiny této sněmovny. Právě proto, když eh, sněmova v podstatě tuto věc na začátku legislativního období ještě rozhodla, eh, potvrdila v rozhodnutí Omnibus. Dobrá, budeme nyní hlasovat o tom, za to chceme odročit a vyžádat si stanovisko právní služby. Kdo je pro, kdo je proti? poslední byla jasná většina, takže je to vyřízeno. A co, eh, budeme nyní hlasovat o tom korigendu. Kdo je o, pro korigendum? Korigendum, prosím. Ano, nyní hlasujeme o korigendu. Kdo je pro korigendum? Kdo je proti? Tři hlasy jsou proti. Kdo se zdržel? Also. Tedy ještě jednou. Kdo je pro to korrigendum? Prosím, sekretariat, to musí ještě jednou spočítat. Prosím, zdvihněte ruku, kdo je pro to korrigendum. Kdo je proti? Dva hlasy jsou proti. Kdo se zdržel? Tři poslanci se zdrželi. Takže tímto je to přijato, půjde to do pléna a uvidíme, jak se k tomu vyjádří plénum. A nyní se dostáváme k bodu číslo 8, pokud to vidím správně. Je to zpráva paní Wikström. A potom budeme pokračovat se zprávou pana Karima. Prosím, slovo má paní Wikström. Thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručná a také eh, se pokusím případně na případné dotazy odpovědět. V zásadě náš výbor připravuje stanovisko pro výbor pro kulturu ohledně otázky evropských škol. Musím říct, že tady je opravdu celá řada zajímavých věcí, o kterých bychom mohli diskutovat, když jde o evropské školy. A já, jako vždy, jsem se snažila tímto zabývat společně s naším sekretariátem, abych eh, našla eh, těch pár eh, zajímavých věcí, které bychom mohli eh, výboru pro kulturní záležitosti předložit. A chtěla bych vás požádat, kolegyně a kolegové, abyste diskutovali mimo sál, protože opravdu těžko se mi tady postupuje v té prezentaci v, tom, v této atmosféře. Děkuji vám. Toto stanovisko bohužel je k dispozici pouze v anglické verzi, takže budu hovořit anglicky, ale e, vysvětlím vám ty hlavní věci. V podstatě jde o to, že evropské školy se teď nacházejí v takovém trochu právním váku, protože nejsou až tak úplně doslova e, součástí evropského e, tedy systému unijních institucí ani národních školních institucí. Takže to je prostě tak. E, není tady jasný e, statut e, soudní příslušnosti a e, tím pádem vlastně to, co si e, školy e, přijmou, není možno absolutně spochybňovat. A také je tady otázka toho, že tyto věci jsou mimo rámec pravomocí Evropského ombudsmana. Takže abychom tyto problémy mohli vyřešit, tak já navrhuji, aby se ty školy převedly pod záštitu Evropské unie. Musím říct, že mi náš výborný sekretariát velice pomohl při hledání praktických řešení a nakonec jsme dospěli k článku 165 smlouvy text zní takto, cituji, Unie musí přispívat k rozvoji kvalitního vzdělání podporou spolupráce mezi členskými státy a, pokud je to nutné, podporou eh, jejich činnosti při plném respektování odpovědnosti členských států za obsah eh, vzdělávání a organizaci eh, vzdělávacích systémů a kulturní a jazykové rozvoje rozmanitosti. Konec citátu. Kromě tohohle se budu rovněž zabývat způsoby, jakým e, typem inspekcí školy procházejí, aby byla zajištěna vysoká kvalita vzdělávání, které je poskytováno. A v tomto směru možná také předložím pár pozměňovacích návrhů, aby byl posílen i tento aspekt. Děkuji za pozornost. Děkuji, Děkuji. Děkuji. Máte k tomu e, někdo něco? Není tomu tak, takže to je, myslím, téma, ke kterému panuje je shoda. 21, 21. Ne, opravuje se pan předseda, je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Souhlasíte? No to nemůže být, protože když máme přeskum na 23. daný, tak zřejmě tady může platit pouze 31.4., který neexistuje, <laughs> takže 30. duben to nejde, to je neděle nebo sobota. Čili musíme vzít jiné dato. Máte nějaký konkrétní návrh, paní zpravodajsko, pro deadline? Ne, je to květen. Slyšení v kulturní, v výboru pro kulturu, ale tady je, že budeme přeskoumávat ty návrhy pozměňovací 23. 5., takže to je chyba. Dobře, takže přece jenom platí 31. května. Ano, děkuji. Potom se dostáváme k dalšímu bodu, to je zpráva pana Karima 27, inteligentní regulace. Prosím, pane kolego. Chairman, uh, colleagues, thank you. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je poměrně důležitá součást toho, co bude náš výbor eh, konat a eh, co bude vlastně naším, eh, naším příspěvkem k lepší legislativě a k lepším legislativním postupům během tohoto volebního období. Ono to má celé mnohem širší kontext a Eh, dá se teda říct, že tady jde o to, jak se nám podaří pomoci evropským ekonomikám, evropskému průmyslu, evropským malým a středním podnikům. A já eh, vás poprosím o trochu schovývavosti, eh, pár připomínek E, obecného charakteru a pak se soustředím na tu zprávu jako takovou. Pane předsedo, nacházíme se ve velice e, významné situaci, situaci, e, která je skutečně bouřlivá. Pokud budeme postupovat tak, jak zatím jednáme jako světadíl, tak se obávám, že se vydáme cestou zpátky. Eh, je třeba si uvědomit, že tady kolem nás rostou velmi mocné ekonomiky a proto je zapotřebí, aby Evropský parlament sehrál svou úlohu i v oblasti eh, tedy zlepšení eh, tvorby právních předpisů a také březnové jednání Evropské rady toto potvrdilo. Jak tak učiníme. Jak to dosáhneme? Jedna z věcí, které musíme udělat a která je zásadní, je postupovat co nejrychleji cestou k dokončení jednotného trhu. Tím, že dejme tomu služby, energetiku, modernizace trhu v digitálním věku zmodernizujeme. Tady se jedná o 600 miliard euro naší ekonomice. Je třeba více liberalizovat služby, zajistit digitální trh. To by bylo bylo dalších 800 miliard eur ročně. Takže eh, jde o to, aby, eh, kaž, eh, aby, aby se v tomto směru možnosti, které obchod nabízí, opravdu využili. Je třeba zakončit eh, eh, to kolo Doha, eh, více spolupracovat s Mercosurem, azijskými státy, Kanadou, Japonskem. Musíme otevřít tyto nové trhy v této oblasti. Pokud se nám to podaří, tak se nám možná podaří zajistit více jak 5 milionů pracovních příležitostí, možná i víc. Možná si to neuvědomujete, ale během posledního volebního období minulého v období jsem e, byl zpravodajem za, Evropskou, za Evropský parlament při jednáních mezi Unií a e, Indií, e, které budou uzavřena někdy v tomto roce a ty potenciály, ten potenciál přímých zahraničních investic a nových možností pro firmy je zcela zásadní a my bychom opravdu měli zajistit, aby i výbor Ekon si tohoto povšiml, aby naše firmy se mohly tedy ucházet o ty nové trhy. Jedna z největších výzev eh, pro Evropany eh, při zakládání nových firm jsou ty počáteční náklady. Je to nějakých 600 eur pokud chcete zavést, eh, zahájit firmu v Brazílii a zhruba 650 eh, v Evropské unii, zatímco v Unii jako takové je to 2285 eur v průměru při eh, zakládání nové firmy. To je prostě neuvěřitelný rozdíl oproti nákladům, které zavádění nových firm znamená jinde ve světě. Velká součást naší agendy výzvy, na které pracujeme, je zajistit, aby Evropa byla číslem jedna, co se týče inovací. A tady máme vlastně také ten eh, eh, známkoprávní režim, který bude zaveden. Jde o to, aby tady byl celoevropský kapitálový fond, který by mohl investovat do rychle rostoucích firm. Já uvedu takový malý příklad, pane předsedo. Viděli jsme obrovské problémy, které vlastně jsou s Googlem v tuto chvíli a my jako Unie jsme se museli eh, vlastně do toho zapojit a vy jistě víte, že Microsoft eh, také eh, se vrátil na komisi, aby do toho vstoupili. A chci říct, že my tady máme vyhledávací stroj, eh, vyhledávač v Unii, který se eh, rozvíjí již 8 let. Já jsem se o tom dozvěděl úplně náhodou, ono je to v mém volebním obvodu eh, v Spojeném království, kde se to rozvíjí. Rozvíjí se to 8 let. Teď vlastně s komisí diskutujeme. My zatím nemáme vyhledávač jako takový a je tady třeba si uvědomit, že zaprvé tady nejsou dostatečné finanční prostředky, aby se to všechno urychlilo a za druhé je tady obrovská byrokratická administrativní zátěž při celém tomto procesu. Google tyto starosti nemá a proto se nacházíme v situaci, v jaké jsme. Je tady velice zajímavá statistika. Od roku 75 70 inovativních firm bylo vytvořeno ve Spojených státech, ne v Evropě. Ne snad, že bychom nebyli v tom období inovativní, to jistě ano, ale nevytváříme dostatečně dobré prostředí pro to, aby naši lidé mohli využít všech příležitostí, které se jim nabízejí. Ve zprávě jako takové, a teď se tedy budu e, zabývat zprávou, a mimochodem děkuji vám, pane předsedo, že jsem mohl učinit těch pár obecnějších připomínek. Tak teď ke zprávě Jedna z klíčových věcí, o které se tady pokouším, je zajistit, aby naše potřeba pro chytrou regulaci, regulaci byla součástí celého procesu, legislativního procesu, od těch prvních konzultací, od samého počátku až k tomu přijetí v parlamentu, v radě, k uplatňování a k hodnocení eh, takže to není něco, co by se prostě mělo během toho procesu objevit jednou či dvakrát. Je třeba zajistit, aby během celého toho postupu legislativního e, jsme zajistili, e, že se to vše odehrává způsobem, který bude nápomocný tomu celkovému cíli. Musí to být nedílnou součástí všeho, co děláme. Musíme se také snažit snížit celkové zatížení e, nařízením regulačními nástroji to je prostě něco, co e, komise také prosazuje a co je obsaženo v řadě našich zpráv přijatých parlamentem a co by mělo tedy zase e, e, znít i z našeho výboru. Chci také hovořit o, tom, o té nové možnosti nákladů a jejich snižování E, Někomu to možná připadá jako takové vaření z vody, ale ono tomu tak není. Je to návrh, který přichází e, přímo od e, jednotlivých subjektů, kteří říkají, my nejsme proti regulaci jako takové, my chápeme, že její zapotřebí, ale ona ta regulace někdy prostě E, je nákladná a takže pokud chceme něco aplikovat, tak zas nám musíte jinde ulevit. A myslím, že ty e, zúčastněné strany mají e, prostě pravdu v tomto směru a my malým a středním podnikům především musíme maximálně pomoci a posílit užití toho testování malých a středních podniků v tom zákonu o malých podnicích, Small Business Act, je zásadní. Malé a střední podniky by prostě měly být vyjmuty eh, z těch ustanovení a mělo by tomu být jinak pouze v případě, že to bude opravdu odůvodněné. Malé a střední podniky tvoří skutečnou páteř evropské ekonomiky a my musíme zajistit, abychom je příliš nezatěžovali, abychom tu páteř prostě eh, ne eh, zatěžovali nadmíru. Musíme jim naopak pomáhat, jak to jde. A klíčová sdělení v mé zprávě, pane předsedo. Já si myslím, že je tady zapotřebí prostě určitého vůcovství, určité politické síly. Teď je, na tom, teď je situace taková, že předseda komise má e, odpovědnost za tuto oblast e, better regulation, ale já si myslím, že jeden z velkých problémů, pane předsedo, v tomto je e, takový, že prostě velmi velmi často se stává, že toto není prioritou pana předsedy ani jeho kabinetu je to prostě tak, on se tím zabývá pouze nárazově. A já v této zprávě chci volat po mnohem silnější, důslednější, aktivnější eh, politickém vedení. Eh, bylo by dobré, kdyby tady byl komisař, který by byl odpovědný za eh, dohled nad celou touto agendou. E, prostě pokračovat způsobem, jaký platí teď, to se obávám, že nepovede k tomu, co zamýšlíme. Dvě, tři drobnosti, které prostě nebudou, e, nejsou e, ve zprávě definovány, ale budou tam nakonec. Chtěl jsem se pokusit, pane předsedo, zdůraznit roli národních parlamentů a naší aktivity s nimi. Tady je to téma, kde už jsme urazili velký kus cesty při hledání možnosti, jak by se více eh, tyto národní parlamenty zapojily. Já se chci tomuhle věnovat, chci to dále rozvíjet. Jedna z věcí, kterými bychom se zabývat měli, jsou určité slabé stránky eh, Eh, systému, eh, například eh, otázky časových lhůt pro odpovědi, to, že odpovědi často nejsou postačující, vyčerpávající. Náš parlament i národní parlamenty prostě ne Eh, vždy se zabývají těmi podáními. Někdy jsou to i jazykové překážky, které se tomu eh, staví v cestu, takže tady je zapotřebí zajistit eh, i ty překlady, abychom ty jejich připomínky mohli více využít. A úplně poslední bod k této oblasti, ten už tedy vynechám, pane předsedo. A teď časový harmonogram pro tuto zprávu. Já se domnívám, že pozměňovací návrhy mohou být předkládány do konce příštího měsíce. Opravte mne, jestli se mýlim. Uh, A pokud je tomu tak, pane předsedo, tak jediná věc, kterou bych chtěl říci, je, že se domnívám, že toto je přesně ta práce, kterou by se měl náš výbor zabývat. A eh, také eh, jsem kdykoliv připraven naslouchat kolegům a kolegyním. Dveře do mé kanceláře jsou vždy otevřené. Já jsem jedno velké ucho a chci využít všech vašich podnětů a cílem je, abychom tedy prostě e, měli dobrou zprávu. Ty vztahy s kolegyněmi a kolegy jsou dobré, velmi dobré a e, určitě se nám podaří spolupracovat tak, aby ta zpráva byla kvalitní. Děkuji. Děkuji, pane kolego skutku Microsoft a založení eh, Microsoftu by ztroskotalo na dvě záležitostech na obstarání kapitolu a na tý, nařízení týkající se ochrany garáží. To teď paní kolegyně Lichtenbergerová, prosím. Děkuji. A teď jsme konfrontováni s monopolním systémem, z něhož se sotva můžeme vybřednout. A to spíš brání inovaci, než aby Vlastně ji vytvářel a podněcovala. Čili to je třeba z mého pohledu zohlednit. Proto malá připomínka k otázce odbyrokratizování eh, jako zásadní přístup řešení. Ten zpravidla více slouží gigantům obrům na trhu, než malým a středně velkým podnikům. A proto to nevidím jako ten všelek. Musí se zde diferencovat, protože musíme vytvářet pravidla proti zkreslení hospodářské soutěže eh, na základě dominance na trhu. To znamená, když rušíme byrokratickou zátěž a pak se bude dařit eh, dobře malým a středně velkým podnikům, praxe nás přesvědčuje o opaku. Když odstráním veškerá pravidla hry a myš a slon budou závodit, tak vím, kdo vyhraje. Eh, čili neměli bychom tady prostě mít nějaké zkratové myšlení, ale eh, když se snažíme o inteligentní eh, regulaci, eh, tak ta by se měla snažit to prostě zohlednit a docílit určité vyváženosti. A můj poslední bod, to je, se týká vlastně účelnosti, účelovosti, inovace, k těm dochází více v Americe než u nás, se říká. Já se domnívám, že v Americe má, vytváří více inovací přístup k trhu, což u nás tak není. Inovativní jsou naše podniky také, ale oni podávají příliš málo patent, přihlášek k patentům, investují málo Eh, do toho, aby prostě si odstranili protivníky na trhu a podobně. Ale dokud na jedné straně budu mít počet patentů jako měřítko pro inovaci, v tom případě musím automaticky dospět k tomu závěru, že USA jsou podstatně inovativnější, protože tam existují triviální patenty a každý hloupý nápad, který eh, mi prostě, eh, který se mi dostal do hlavy na procházce, hned nahlásím jako patent, což se v Evropě neděje, eh, protože tam se připouští jaksi více nápadů. No, to je třeba také říci. Protože v současné době se tyto polopravdy používají také pro odstranění eh, určitých eh, subjektů na trhu a ne pro zavedení férové hospodářské soutěže, která eh, prostě znamená na jedné straně otevření a na druhé straně jaksi snaha odstranění monopolu. A myslím si proto, že je třeba docílit vyváženosti která by přispěla k evropské síle a to bych neráda ztratila, protože amerikanizace systému by u nás prostě nefungovala. Již dnes vidíme, že pokroková legislativa stroskotává na radě, protože členské státy konstruují blokující menšiny, proto se jedná o nějaké svaté národní krávy. To je třeba si uvědomit posvátné krávy, promiňte. A když prostě bychom teď chtěli imitovat americký systém a dostaneme se do stejného směru, tak si myslím, že je to příliš krátko do B hledisko. Co nám chybí, je disponibilita rizikového kapitálu, abychom dobré myšlenky mohli skutečně také přinášet na trh a umistovat na trh. A tady ta možnost se musí posílit otázka prostě odstranit pravidla a představa, že pak jako bude samo o sobě všechno dobře fungovat, to posílí především ty velké. A protože máme hodně spřaženou světovou ekonomikou propojenou, tak by to vedlo k dalšímu posílení těch, dominantních partnerů, kteří již dnes, nebo subjektů, kteří již dnes ovládají trh. Proto bych tady byla opatrnější a nevkládala bych tolik naději do odstraňování pravidel. Děkuji, kolega Sperony, prosím. Děkuji, pane předsedo. tuto zprávu zde máme s velice sugestivním názvem Lepší legislativa, lepší regulace. Já tady nechci nějakým způsobem snižovat práci pana zpravodaje, máme smlouvy a tak dále, ale já mám pocit, že to je celé jakýsi ve duchu kavky, ta zpráva. Vždy po letech říkáme, že chceme dělat lepší právní předpisy, ale poučili jsme se jich nějak. Samozřejmě, člověk se neustále učí, ale bylo by dobré, kdybychom jednou pro vždy napsali zprávu a řekli, tak a tak by to bylo dobré. Tímto způsobem bychom měli dělat legislativu a ne, abychom neustále vyjadřovali další nová zbožná přání. A ještě jedna věc. Tuto zprávu je třeba vidět v souvislosti s dalšími zprávami, které jsou možná trochu smysluplnější. Například se zprávou, kde se jedná o hodnocení zákonu, tedy o účinnosti té legislativy. Abychom viděli, jak to potom vypadá zcela konkrétně v situaci, zda opravdu došlo k vylepšení správního hlediska, zda došlo k zjednodušení, či naopak, zda se to celé zkomplikovalo. Toto není třeba oddělovat a nemělo by se to dělat, protože to nikam nevede. Děkuji, pan kolega Svěvka. Děkuji, pane předsedo. V určitém smyslu souhlasím s panem kolegou Speranem. Bylo by skvělé, kdybychom měli vždy nejkvalitnější legislativu. Dobře víme, že se nám to ovšem vždy ne zcela podaří. Každoročně v našem výboru připravujeme zprávy k různým tématům. Chceme lepší legislativu, inteligentnější legislativu. Ale musím říct, že z obecného hlediska se mi líbí přístup pana kolegy Korima. Je to taková jiný přístup k tématu než jaký jsme zde každoročně zažívali. Je také o to, aby jsme se jasně situovali ty odpovědnosti, kdo kontroluje právo, jeho prosazování, aby se, že zde chceme mít také exekutivu. Jde také o komisaře. Toto by tedy mělo být akceptováno, tento přístup. A co se týče toho, co by bylo třeba zohlednit ve zprávě, zde bych rád poukázal na poukaz na občanskou iniciativu. To je nový nástroj, který nyní v Evropské unii máme k dispozici. A bylo by dobré ve zprávě na tento nástroj poukázat. A navíc by bylo třeba dovolit veškeré možné snahy V tom smyslu, aby i zpráva poukazovala rovněž na parlament a na radu. I toto je třeba zohlednit. Zkušenost ukazuje, že ne všichni zastávají tento názor. Ve zprávě pana kolegy Karima je rovněž obsaženo, že se vše má vždy podpořit korelačními tabulkami, tedy veškeré ty nařízení. To si myslím, že je velice skvělý návrh a ten podpoříme. Ovšem, a to je taková negativní poznámka, týká se to úvodních ustanovení. Týká se tedy dokumentů, které jsme vypracovali na evropské úrovni, rovněž v Evropském parlamentu. Zde ovšem kolega Karim poukazuje na určité dokumenty, které vypracovaly vlády některých členských států, například britská vláda, dánská vláda, nizozemská vláda. Já nevím, zda je to dobré to tam mít takto uvedeno v úvodních ustanoveních, odvolávat se tam na dokumenty, které vypracovaly jednotlivé členské státy. Eh, ono to také ten celý seznam prodlužuje A možná by bylo dobré tam poukázat na určité reálie, které určité určitý stav věcí, který panuje v jednotlivých členských zemích. Ono totiž ne každá poznámka samozřejmě se týká sněžování byrokratické zátěže a překážky právě v oblasti podniků. Jde rovněž o to zjednodušit celý ten proces pro malé střední podniky a to je důležité samozřejmě i v rámci posouzení opak dopadu. Děkuji, ale v zásadě se mi to líbí. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Bikström. Děkuji, pane předsedo. Já si domnívám, že my jsme tady vyslechli skvělý návrh, eh, návrh eh, rozumný, alespoň já ho tak vnímám. A Myslím si, že to do značné míry problémy vyjasňuje. Je pravda, že o tomhle slyšíme opravdu dlouho. Je to taková věčná písnička, která se vrací v pravidelných intervalech. Ale chtěla bych vás požádat, abyste si vzpomněli na to, co řekl Václav Havel. Je třeba, aby něco rozbilo eh, to, co je eh, určitými podmínkami eh, situace, co, je omez, co jí omezuje. Je třeba rozbít tu zeď a podobně lepší legislativní Eh, normy, lepší legislativní činnost, to není nic špatného. Je třeba se také samozřejmě zabývat možnostmi a kapacitou. Domnívám se, že eh, náš zpravodaj má pravdu, když eh, žádá, aby se tímto problémem zabýval specificky jeden komisař. To je velmi rozumné. Musíme sledovat, jaké jsou důsledky působení naší legislativy a myslím, že e, nebudeme nikdy dostatečně důrazně trvat e, na e, významu dobrého vyhodnocování, uplatňování legislativy, korelačních tabulek a tak dále. Musím říci, že tady se jedná o něco významného a že se k tomu musíme vracet. Děkuji vám. Myslím si, že pan kolega Sperony nemá tak nepravdu v tom kafkiánském srovnání, ale kdyby neexistovala, kdybychom neexistovali, my bylo by to všechno ještě daleko horší. Kurt Lechner a potom zpravodaj. Je mi líto. Úplně poslední poznámka. Eh, k tomu bych se chtěl vyjádřit. Kdybychom neexistovali my, otázkou je, kdo je my parlament eh, s tím nemohu stotožňovat. Já si říkám, když se podívám na dokumenty parlamentu, co tam všechno stojí, co se tam žádá, na čem se tam usnášíme až do posledních dnů, tak na základě hledání kompromisu a vlastních zákonitostí to rozhodně tomu tak není. V té, vlastně je v podstatě pravda všechno, co tady říkali kolegové. Eh, je to vlastně boj proti větrným mlínům, je to Don Kichot. Před 20 lety eh, tehdejší spolkový kancléř škol, hm, když prostě eh, hovořil v nějaké malé diskuzní skupině, kde se řeklo největší možnost jak eh, eh, obnovit hospodářství Německa by bylo, kdyby ti tenkrát v Bonu čtyři roky nic nedělali. Občas mám také dojem, že by to bylo dobré na evropské úrovni. <laughs> no, to je eh, Teď je vlastně důkaz běží. Takže paní kolegyně Karin. Ne, pan kolega Karin, pardon. Chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji. A chci poděkovat kolegyním a kolegům za konstruktivní příspěvky. Všechno jsem si to bedlivě poznamenal a pokusím se to zpracovat. Chci předeslat, že možná, že někdo to tak pochopil, ale já prostě eh, nechci, nechci tady věci spochybňovat. Máme tady vysoce eh, respektované legislativce v tomto parlamentu, lidi, kteří se tím zabývají opravdu dlouhou dobu. Nicméně, eh, pane předsedo, eh, určité E, otázky musím zodpovědět. E, kolega tady zmínil e, obavy z toho, že bychom v bodech úvodních ustanovení měli zmínit některé členské státy konkrétně. Já si myslím, že to je přesně to, co je zapotřebí, abychom také s národními parlamenty posílili naše pracovní vztahy, abychom je posílili s vládami. Já jsem se ještě jednou podíval na to, co jsem do, toho, do těch bodů úvodních ustanovení uvedl. Přímý odkaz na zprávu ohledně smart regulation byl zmíněn třemi členskými státy. To si myslím, že je správné. Kdybychom to tam neuvedli, tak bychom nedostali své povinnosti. A pokud toto někdo takto zmínil, tak jsem to chtěl zdůraznit a proto jsem to udělal. Udělal jsem to také ve vztahu k dokumentu, který e, vlastně projednáváme a pak také tady byly dopisy od e, různých šéfů států a vlád e, některých členských zemí. To jsem také chtěl uvést a to si myslím, že tam ale k tomu patří. Vím, že tato zpráva pro některé E, možná přichází v pravidelných cyklech, ale e, teď jsme v situaci po přijetí Lisabonské smlouvy a je to skutečně ta e, chvíle, kdybychom se takovými to způsoby měli zabývat proto, abychom určité věci posunuli ku předu. Já vím, že se tady hodně zabýváme také vztahy mezi institucemi a my jako parlament vlastně můžeme použít takovouto možnost proto, abychom se více prosadili, abychom věci nasměrovali tím směrem, o kterém se domníváme, že je správný. A o to jsem se já tady e, pokusil a závěrem chci jenom říct to, co už jsem řekl v úvodu e, politika otevřených dveří, to je moje priorita. Budu kdykoliv k vaší dispozici a pokusím se zohlednit vaše eh, případné eh, připomínky. Každopádně pozměňovací návrhy vítám a těším se na ně. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhu, návrhy je 1.6.12. tu proč je to později než 31. května. To závisí na Radě pro konkurenceschopnost, která se předtím stejde. Takže je to prvního 6.12 hodin a nyní se dostáváme ke zprávě pana kolegy Lechnera. Prosím. Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s touto zprávou si myslím, nebudeme mít žádné problémy, protože ta eh, v podstatě se opravdu jedná o zlepšení a urychlení komunikace a ne o eh, zkomplikování celé věci a byrokratizaci, i když to samozřejmě nemůžeme zcela vyloučit. Eh, zatím jsme se ještě na tom neschodli. Je to tedy problematika, na které se pracuje. Jedná se o propojení obchodních rejstříků. Chtěl bych poukázat na to, že již eh, o čem se již diskutovalo dříve. Důležité je si ujasnit, že právní význam toho, co je obchodní rejstřík a co je v něm obsaženo, tak v každé jednotlivé zemi je to rozdílné. Zejména jsou velké změny mezi kontinentem a angloamerickým právním okruhem. Na kontinentu je to v podstatě tak, že obsah obchodního rejstříku je v dobré víře, je tam e, dobrá víra veřejnosti, stejně tak jakožto pozemkovník, Podobně to ale v jiných zemích není a pak de facto adieruje to souvisí s přesností a spolehlivostí obchodních rejstříků. A má to samozřejmě na to dopady. Krátká poznámka k tomu, co řekla právě pana Lichtenbergerová, pane Karime. Samozřejmě. Eh, chceme mít rychleji, mm, eh, rychleji se dostaneme do britského obchodního rejstříku a není to byrokratické, ale není na to spolech na ten obsah. A sám britský obchodní rejstřík na to poukazuje. Tedy je třeba to vždy vidět v souvislostech. A z tohoto pohledu chci říci, že v zásadě souhlasím s návrhem komise, myslím si, že je to dobré, že je dobré i to, že se vyhnuli tomu, aby to byl velký balíček, jak to bylo například u právě spotřebitele, ale soustředili se opravdu na merit věci, totiž na vylepšení, urychlení komunikace a na propojení obchodních rejstříků. A ne, a chci na to jasně poukázat, nedívají se na právní dopady o které částečně jde, ale ty právní dopady prostě nejsou součástí této směrnice. Zcela krátce bych to popsal. Jsou to tři již stávající směrnice, které mají být pozměněny. Jednak je to směrnice o mm, filiálkách, potom je to směrnice o fúzích a to je taky takový komplex, aby zde existovala komunikace mezi jednotlivými rejstříky, aby byla vylepšena. A třetí věc, to je směrnice z roku 86, to je první směrnice o obchodních společnostech, je to ve změní z roku 2009 a tam je dodatek a v tom dodatku, který mám jí doplnit, tam se jedná pouze o náhled do rejstříku, o nahlížení. A nyní, a stále jsem u té třetí věci, tam bych chtěla podotknout dvě věci. Jedna věc je třeba poopravit totiž, aby každá změna tam byla do 15 dnů v tom rejstříku. To si myslím není možné z mého pohledu. Technicky to není možné, ani prakticky to není možné a to proto, že například v Itálii, ve Francii, ale i v Německu, eh, pokud má být něco vloženo do rejstříku, tak se to e, obšírně proskoumává, co se týče správnosti a korektnosti tohoto záznamu. Během 15 dnů to není možné stihnout. Proto tedy navrhnu odpovídající změnu. A druhá věc, myslím si, že je dobré, že je tam předepsáno, aby pokud člověk chce nahlížet přes jeden rejstřík do dalšího jastříku, aby zde byla poskytnuta informace o významu toho rejstříku, totiž co ty údaje znamenají. Musí být totiž jasně ukázáno na to, že to není žádná právní informace, že je to prostě pouze výměna a vylepšení přístupu. A dále technická stránka a zde chci říci, že tady nechci provádět technickou expertízu a osobně ani nemám náhled do této problematiky. Komise eh, předepisuje uznávání, to si myslím, že je důležité, správné, a pak je ta otázka, jak to bude vypadat s tou platformou, v rámci jaké platformy se to bude odvíjet a to je ta otázka eh, v tom smyslu, že vlastně ono se to ještě nerozhodlo v současné době, je to jistě částečně problematické, je to třeba dobře rozvážit, zda tedy například akt v přenesené v pravomoci, který ze komise by si přála, zda nejde příliš, nezachází příliš daleko, zda bychom to neměli nějakým způsobem omezit. Ale v zásadě si myslím, že je ten návrh dobrý, je velice dobře pochopitelný, není to příliš obšírné. Samozřejmě v detailech si budeme ještě muset eh, určité věci vyjasnit. A to, co se týká té byrokracie, jak jsem o tom právě mluvil, eh, ty platformy a tak dále, to by se mělo týkat pouze toho, co se týká propojení rejstříku a nemělo by to přinášet pro firmy dodatečné předpisy a dodatečnou zátěž. Jak já to chápu, ve směrnici to obsaženo není a nemělo by to být eh, provedeno ani v rámci aktů v přenesené pravomoci. Nemohu zde uvádět veškeré detaily, ale jak říkám, v zásadě je to v pořádku, Eh, budeme se muset taky podívat na to, jak se k tomu vysloví členské státy a jak eh, vypadá ta otázka těch nákladů. Tam o tom není rozhodnuto ve směrnici. Jsem velice zvědavý na to, co k tomu budou, říct, chtít, budou chtít říct kolegové, ale myslím si, že v přehledné době bychom mohli naše stanovisko vypracovat. Děkuji, děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Není tomu tak? Takže děkuji panu Spravodajovi a eh, lhuta pro pozměňovací návrhy ta ještě bude dodána. Bod 29 nic, bod 30 subsidiarita rovněž nic nemáme, dostáváme bod 31 různé, o tom jsme již hovořili, takže pokud tomu již nic nemáte, tak bychom to měli také vyřízeno a e, datum konání příští schůze Brusel 23. května. Já vám velice děkuji za účast na dnešní schůzi.